Euh, Vážení kolegové, ještě chybí několik kolegů, ale jak víte, to, že začneme, tak je asi přitáhne do sálu, to tak vždycky bývá. Takže já budu předsedat začátku naší dnešní schůze, protože Vicky, jak víte, je spravodajkou eh, k tomu dokumentu, o kterém budeme mluvit. Takže pokud nemáte nic proti tomu, tak zaujměte svá místa, prosím. Dobrá, takže zahajujeme naši práci první výměnou názoru ohledně návrhu směrnice, která se týká eh, kontroly a eh, zdržování z, eh, kontroly nabývání a držení zbraní. Vicky Font je naší zpravodajkou. Dívám se, zda jsou tady stínoví zpravodajové, ještě nevidím Anu Maridi, ale jsem si jist, že přijde. Nikola si tedy, se tedy chopí slova, bude mluvit za kolego Koferativo. Vidím tady Ditu za Alde, nevím za GUE. Kdo bude mluvit za GUE? Nikdo? Nevím, jestli tedy... Dobrá, no tak aspoň zatím tady nikdo není tedy, kdo by mluvil za GUE, za zelené. Pascal taky ještě nepřišel. A ne, ještě, ještě pan, Vas, pan Vaskevič přišel a potom paní Trozinsky je také tady. Takže to je takže už zde tedy máme ty kolegy, kteří budou hovořit i v druhém kole. Takže je tady také zástupce komise, pan Ala. Ano, ten je zde přítomen. Takže hned předávám slovo Vicky. Prosím. Can I start by thanking... Tak já bych chtěla nejprve poděkovat eh, sekretariátu za obrovskou pomoc. Jsem ráda, že jsem mohla pracovat s lidmi, kteří eh, v roce 2008 pracovali na posledním přeskumu této směrnice. Jde o obrovsky zajímavé téma pro veřejnost. Celá řada lidí má obrovské obavy, pokud jde o dopady velice špatného návrhu, který je skutečně nedokonalý a je třeba na něm dále zapracovat. Chybí posouzení dopadu, což eh, jenom dále komplikuje naši práci. Já jsem absolvovala produktivní zasedání se stínovými zpravodaji za jednotlivé politické skupiny a zjistili jsme, sestavili jsme si takový seznam eh, problémů, které je potřeba řešit a já jsem na základě toho připravila pracovní materiál a těším se na zpětnou vazbu jak v rámci parlamentu, tak mimo něj. Vím, že celá řada lidí dnes poslouchá naše zasedání mimo Evropský parlament. Takže pro naše posluchače mimo Evropský parlament chci říci, že slyšíme vaše obavy, není potřeba uh, nám nadále říkat, co vše je špatného na tomto návrhu. Myslím, že už to teď velice dobře víme a že teď pracujeme na tom, jak návrh zlepšit. Doufám tedy, že už eh, ustanou ty veliké tlaky na nás. 15. března proběhne veřejné slyšení v rámci našeho výboru, budeme hovořit o tomto návrhu a já doufám, že naši poslanci tak budou moci získat podrobné informace od odborníků, zainteresovaných eh, subjektů a skupin. Všechny informace budou k dispozici na webových stránkách našeho výboru. Pokud někdo mimo Evropský parlament bude chtít vyjádřit svůj názor, bude vhodné eh, spojit se s eh, experty, kteří budou vystupovat v rámci našeho slyšení a je tak možné předložit eh, své návrhy a k diskuzi přispět. Já se snažím eh, co možná nejvíce zrychlit práci eh, na tomto návrhu. Pokud jde o deaktivaci, tak se snažíme zajistit úplný zákaz. Víte, že i v případě deaktivace může dojít k problematickému zneužití zbraní je potřeba, aby existovaly systémy povolení pro výjimky u deaktivovaných zbraní. Musí být, všechny zbraně musí být deaktivovány podle adekvátních standardů. Někteří držitelé deaktivovaných zbraní říkají, že by byli rádi, kdyby existoval systém povolení podle kategorii, že je potřeba také dodržovat požadavky na skladování. Tady mě bude zajímat eh, další výstup z našeho slyšení od odborníků. Já doufám, že bude sestaven nový seznam veškerých deaktivovaných nebo způsobů deaktivace, že bude aktualizován, ale myslím, že je potřeba skutečně zpracovat nyní seznam nový. Já mám pocit, že nový návrh Evropské komise může snížit standardy v oblasti deaktivace a proto je potřeba tyto standardy přeskoumat a zajímaly by mě vaše návrhy ohledně toho, jak bychom mohli přispět k otázce deaktivace, aby byla skutečně podle co možná nejvyšších standardů. Pokud jde o muzea, ta komise navrhuje aby eh, se muzejní sbírky dále nerozšiřovaly. Já si myslím, že to je eh, neproporční, že je dobré projasnit současný text, eh, říci, co to jsou muzejní exponáty, muzejní sbírky a zajímalo by mě, co si myslíte k tomu vyvážení kolegové. Pokud jde o A7, tak B7 by se mělo přesunout do A7 podle komise, měly by se zakázat poloautomatické zbraně, které připomínají uh, Eh, skutečné zbraně. Víme, že toto je zcela nejasné, například v Německu to je právně velice problematické, proto zvažujeme řadu kroků této oblasti. Chceme zavést znovu speciální povolení pro tuto oblast. Chceme vrátit A7 do B7, nebo to alespoň provázat nějakými přísnějšími požadavky na skladování či proškolování. Také se chci zeptat komise, zda existuje nějaký zvláštní druh střelné zbraně, které, který chtěli zakázat tím přesunem B7 do A7 myslím, že kdybychom měli takové průkazné informace, tak bychom mohli zvážit, zda bychom nemohli tu, toto ustanovení nějak přeformulovat. Pokud jde o výjimky členských států, komise chce odejmout toto právo pro udělování zvláštních výjimek, což bude mít samozřejmě dopad na forenzní laboratoře, na armádní zařízení a tak dále. Tady by mě zajímalo, zda byste chtěli znovu zavést tu možnost zvláštního povolení pro členské státy. Pokud jde o podmínky získávání povolení, tak eh, návrh komise u nezletilých eh, jsou tam ty požadavky 18 leté, 5 letého období a tak dále. To jsou věci, které se mi zdají problematické a které jsem rozpracovala ve svém pracovním dokumentu. Pokud jde o konvertibilitu, tak to je skutečný problém se stávající legislativou kde jde o eh, úpravu zbraní, které byly považovány za eh, navždy eh, deaktivované. Tato konverze to je věc, kterou je potřeba znovu, znovu otevřít a zabránit současným mezerám. Pokud jde o prováděcí opatření, tak já chci diskutovat eh, o případném zjednodušení současného přístupu, takže bychom se soustředili jenom na některé nezbytné prvky. Pokud to nebude fungovat, tak eh, bychom šli možná podobnou cestou, o které diskutovala i rada. Nakolik tomu rozumím, tak je to tak, eh, že Pokud jde o konverzi zbraní na akustické zbraně, tak takové zbraně by měly zůstat v původní e, kategorii. Pokud jde o poslední převod zbraní, tak e, je potřeba u každé fáze převodu e, mít k dispozici záznamy o povoleních Zejména se to týká eh, prodeje eh, na dálku i prodeje eh, individuálního pokud jde o munici, tak e, i tam mám v pracovním dokumentu své e, návrhy. Pokud jde o repliky a airsoftové zbraně, tak e, zde se neomezují zbraně podle toho, jak fyzicky vypadají, pokud jde o repliky a hračky, protože to se ošetřuje jinde v evropské a národní legislativě. Nakolik vím, tak status quo by měl tedy pokračovat eh, a repliky se budou řešit v jiném legislativním návrhu, nikoliv v tomto. A ještě jedna věc, některé členské státy chtějí vysvětlit definice střelné zbraně jiným způsobem, aby bylo jasné, že eh, například airsoftové zbraně by nespadaly do současné definice zbraní střelných. Zajímá mě, co si myslíte, vyvážení kolegové. Já jsem samozřejmě dostala spoustu e-mailů o tom, co všechno je špatně, ale už méně praktických návrhů, jakým způsobem situaci zlepšit. Takže tím více získáme informací od odborných skupin, od sběratelů a tak dále. Tím lépe můžeme pracovat, Uvažujeme o návrzích, eh, které by šly, šly cestou minimálních standardů pro skladování a tak dále. Byla bych velice ráda, kdyby se všichni zainteresovaní podělili o své osvědčené postupy a dobré zkušenosti. Na závěr chci ještě zdůraznit, zejména pro naše posluchače mimo parlament, že komise již neřídí tento návrh, teď je tento návrh v rukou Evropského parlamentu a také v rukou Rady, tedy členských států v Radě a my teď můžeme společně tento návrh upravit. Je tady celá řada různých oblastí, na, kterou se, na které se v naší práci chceme zaměřit. Omlouvám se, že jsem vystupovala takto dlouze. Ne, ne, to je velmi dobré. Děkuji, Vicky. Myslím se, že si všechno nám zde jasně vyložila. Pokud nemáte nic proti tomu, tak si nejdříve vyslechneme stínové zpravodaje před komisi, takže dávám slovo Aně Marii a za dvě minuty vám přečtu seznam kolegů, kteří se přihlásili o slovo, takže pokud jste ještě to neudělali, Viržiny, ty taky chceš mm, se vyjádřit? Takže se zapište, já vám za chviličku přečtu ten seznam. Tak děkuji, Robere. Eh, dobrý den eh, všechny. Eh, zdravím, velice vítám tento dokument Vicky. Měli jsme mm, setkání stínových zpravodajů, setkání s experty, to všechno bylo velice užitečné. A já bych také chtěla ujistit všechny, že e, mnozí z nás e, nepovažují návrh komise za uspokojivý. Je to teď v našich rukou i v rukou rady, abychom to upravili, pozměnili a dosáhli vyváženosti, e, bychom oddělili ty mm, legálně držené zbraně, kde je dost vysoký stupeň ochrany od těch nelegálních Eh, to je velice důležitá část eh, zprávy, jako například registrace, harmonizování eh, postupů registrace, deaktivace, jak Vicky velmi dobře popsala. Já naprosto podporuji, co si řekla o deaktivaci. není potřeba, abych opakovala to, s čím plně souhlasím zabránit tomu, aby se legálně držené zbraně dostaly do nesprávných rukou ale normální občané, eh, ti přece mají eh, právo mít eh, zbraně, které jsou legálně držené a ve, v textu komise toto není dostatečně jasně odlišeno. My si tedy myslíme, že je třeba zachovat proporcionalitu, jasnost textu, zdůraznění klíčových bodů a na to všechno se budeme muset společně podívat. V pracovním dokumentu je správně zdůrazněno několik mm, klíčových bodů, které je třeba změnit. Článek dvě sběratelé a muzea. E, to tak, jak vypadá návrh nyní, kategorie A, sběratele a muzea, e, by vlastně museli některé zbraně zničit nebo nesměli by je nabývat. To by mělo velký dopad eh, na ehm, artefakty s historickou hodnotou. Ehm, zdravotní prohlídky. Článek 5.2. To je samozřejmě velice důležité eh, zajistit, že zbraně nebudou v rukou lidí, kteří nejsou zdravotně způsobilí k takovému držení, e, zajištění tedy jak fyzického, tak psychického zdraví. Tady by bylo dobré mít nějaké minimální standardy. Vezměme si příklad Švédska. Eh, není tam potřeba zdravotní prohlídky, ale je tady právně uznaný, eh, uznaná povinnost eh, lékaře podat zprávu, když jejich pacient není schopen držet zbraně. A ve Švédsku to funguje velice dobře. Nechme to tedy na členských státech, aby si sami rozhodli, jak dosáhnout toho společného cíle. To znamená, aby ten, kdo není zdravotně schopný držet zbraně, skutečně neměl. Článek Článek 6. Totež eh, prodejce a kupující eh, by měli mít licenci. Prostě každý si nemůže po telefonu či po internetu kupovat zbraň. V každém případě eh, už tady je celá ta šedá zóna, která je v každém případě nelegální. Spíše než zakázat, bychom měli eh, hledat nějakou formu, jak to kontrolovat, ale zákaz podle mého názoru by hodně ovlivnil eh, celou situaci, to by bylo disproporční bod 7.4 eh, licence na pět let. Opět bych řekla, nezatěžujme zbytečnou administrativou a zbytečnými náklady ty, kteří mají zbraně legálně. Já bych tady opět navrhovala minimální standardy, minimální harmonizaci a členské státy by si rozhodly, který systém použijí, aby zajistili že bude plná kontrola toho, kdo vlastní a kdo nevlastní legálně zbraně. Další bod v příloze eh, poloautomatické zbraně. Tady eh, je vlastně zákaz eh, poloautomatických pušek, které se podobají na automatickým zbraním. E, toto vytvoří velkou nejistotu, to prostě není možné. My nevíme, e, kolik zbraň, na kolik zbraní by to dopadlo. Je tady zapotřebí mnohem jasněji definovat, e, co to znamená podobat se, co to znamená určité typy poloautomatických zbraní, co to znamená konvertibilní uh, a tady opravdu bychom uvítali eh, názor expertů, doporučení expertů, protože to je odborně velmi těžké eh, téma. A také policejní či vojenské složky, ty jsme také pozvali na naše slyšení. Někteří říkají, že Eh, ten návrh, tak jak zní nyní, by měl i dopad na policejní a vojenská cvičení, školení, eh, protože některé takové zbraně se používají pro zcela legální cvičení. Vicky, také hovoříš o možnosti bezpečného skladování zbraní. Ano, to si myslím, že je dobrý nápad to by nedopadlo eh, negativně na právo občanů, když by se tady stanovily, eh, stanovila minimální pravidla pro bezpečné skladování. Tak já jsem se omezila jenom na ty klíčové eh, body, protože jak v dokumentu, tak i v prezentaci byla zpravodajka naprosto vyčerpávající otázka deaktivizace, harmonizace trhu, zvýšená přeshraniční spolupráce a zbavme se těch bodů, které jen zvyšují náklady a administrativní zátěž pro občany, kteří mají právo legálně držet zbraně. Já se velice těším na další práci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Merci. Děkuji, Ano Marie. A teď dávám slovo Nikolasovi, který bude mluvit jménem pana Koferatyho za sociální demokraty. Děkuji, pane předsedo. Sergio Koferaty se omlouvá. Bohužel se nemůže účastnit naší dnešní schůze ze zdravotních důvodů, ale požádal mě tedy, abych eh, vlastně zde prezentoval jeho stanovisko, které vlastně umožní vnést světlo do našich budoucích eh, diskusí mezi stínovými zpravodaj. Domnívá se, že text Vicky Ford je vynikající, jasný, konkrétní. Skutečně jsou tam ještě některé eh, body, se kterými zcela nesouhlasíme, ale jsou zde všechny alternativy, všechny body k diskusi leží, jsou vyloženy na stole. Text směrnice by měl být eh, v polovině letošního roku, patří do bezpečnostní agendy Evropské unie. Návrh komise byl zpracováván v souvislosti se vším, co se týká boje proti terorismu. Samozřejmě to všechno Eh, samozřejmě souvisí s důsledky pařížského atentátu, ale je potřeba, aby ta vize byla globálnější. V každém případě eh, teroristé nakupují zbraně na nelegálním trhu a proti tomu je potřeba bojovat. To je jasné, ale je potřeba rozlišovat mezi legálním zákonným trhem a nelegálním trhem. Mezi, mezi těmi dvěma je určitá šedá zóna samozřejmě zejména pokud se týká těch deaktivovaných zbraní, a prostřednictvím směrnice domnívám se, že určitě budeme moci dosáhnout pokroku. E, velmi stručně tedy, stejně jako v tom pracovním dokumentu, když se podíváme na jednotlivé kapitoly, tak stanovisko e, zpravodajky jejím Jejím cílem je tedy zdůraznit zejména technický ráz těch jednotlivých složek zbraní, než tedy eh, vzhled těch zbraní, tak tady toto, tato perspektiva se mi zdá zajímavá ten princip, podle kterého zbraně se mají zařazovat do té nejvyšší možné kategorie do které ty součásti zbraní mohou patřit, tak se domníváme, že to je také dobrý princip. V následujících týdnech by nám toto mělo umožnit dosáhnout přijatelné řešení, co se týká těch nejchoulostivějších bodů tohoto návrhu. Eh, přemístění B7 do A7, tak budeme se zabývat samozřejmě návrhem zpravodajky. Možná, že se ještě dostaneme do větších podrobností a stanovíme si kritéria, které ještě lépe stanoví nebezpečnost zbraní. Co se týká držení z kulturních, pro kulturní účely nebo historické, tak zde si myslím, že musíme rozlišovat mezi sběrateli a muzeji. V současné době na evropské úrovni neexistuje žádná přesná definice slova sběratel nebo sběratelství a nemůže to být prostě donekonečna otevřená kategorie. Eh, co se týká požadavků na lékařské osvědčení pro schopnost držet zbraň. Ano, s tím souhlasíme, stejně tak jako souhlasíme s obnovováním eh, povolení každých pět let. Samozřejmě jsme si vědomi rozdílů, které existují mezi jednotlivými národními systémy, ale myslím si, že to jsou standardy, které vycházejí ze zdravého rozumu a směřují k vyšší bezpečnosti. Zbraně samozřejmě nemohou být považovány za jakékoliv běžné zboží. Takže zákaz prodej on, na, po internetu, kromě tedy pro profe, profesionální účely, myslím si, že je to přijatelná věc internetový prodej nebo online. V každém případě ten můžeme tolerovat pouze, když můžeme opravdu ověřit, že osoba, která se snaží koupit to zbraně, je opravdu tou osobou, která prohlašuje, že tedy kterou prohlašuje, že je a vlastní povolení licence. Je nutné, aby policejní složky to mohly zkontrolovat. A potom je zde také, jsou zde záležitosti týkající se střeliva, munice. Ano, v každém případě je potřeba zablokovat, ukončit podezřelé transakce. Děkuji. Děkuji. Já vám nyní přečtu seznam kolegů, kteří požádali o slovo postinových zpravodaj. E, madame Jakonsari, e, Madame Mitzi, Monsieur Wilson, Madame Callas, Madame Senalova, Monsieur Halaao, Monsieur Schwab, Monsieur Guoga, Madame Rosière, Monsieur Pospisil, e, Monsieur Florence, Euh, Monsieur Carver et Madame Grappini. Est-ce que je n'ai oublié... Nezapomněl jsem na nikoho? Dobrá, takže jak vidíte, je nás poměrně dost, takže prosím, aby vaše příspěvky byly stručné a kompaktní, aby se dostalo na každého a dávám slovo dítě jménem Alde. Sorry. Uh, thank you, Vicky. Děkuji, Vicky. Chci vám poděkovat za pracovní dokument, který jste rozeslala minulý týden. Myslím, že to je velice dobrý základ eh, pro další diskuzi a chci říci, že si skutečně velice cením tohoto dokumentu a také toho, jak jste se rozhodla chopit se této problematiky a zapojit do přípravy zprávy stínové zpravodaje. Od prezentace návrhu Evropské komise neustále opakuji, že je třeba mm, zaktualizovat evropskou směrnici o střelných zbraních, zejména po tom, co se událo ve Francii. My můžeme zlepšit opatření, která se týkají kontrol označování a vysledovatelnosti střelních zbraní, které drží eh, civilní osoby. Můžeme zlepšit výměnu informací mezi členskými státy a online obchodování. Já také podporuji eh, to, co eh, směrnice nyní říká o harmonizaci a znehodnocování zbraní. Nicméně, eh, abychom toto vše zajistili a prosadili, musíme také zajistit eh, dobrou rovnováhu a přijatelnost celého návrhu, protože jinak si myslím, že se nám nepodaří dosáhnout eh, výsledků, které očekáváme. Nyní pokud jde o váš pracovní materiál, zde bych si dovolila určitou zpětnou vazbu u věcí, které jsou pro mě nejdůležitější. Pokud jde o navrhovaný zákon, zákaz některých druhů poloautomatických zbraní. Těžko si můžeme představit, jak by návrh Evropské komise fungoval v praxi. Já myslím, že je stěží přijatelný. Váš pracovní materiál je naopak velice realistický a předkládá rozumné alternativy. Já bych dala přednost možnosti 4.2, kde máme definici eh, ozbrojených sil, možnost členských států vydávat výjimky a přitom eh, zachováváme kategorii B7, aniž bychom ji jakkoliv měnili. To si myslím, že je dobrá kombinace opatření, které by nám mohly pomoci nastavit správnou rovnováhu. Také vítám část, eh, která rozlišuje mezi charakteristikami a vzhledem zbraní. V zásadě je možné nechat eh, znehodnocené zbraně v působnosti směrnice, pokud eh, byly v původně v kategorii A a členské státy mohou povolit eh, jejich využívání mimo bezpečnostní a vojenské složky, pokud je to potřeba. Na druhé straně si myslím, že je užitečné vyloučit způsobnosti návrhu například hračky nebo neškodné napodobeniny. Když hovoříme o zásadních prvcích střelných eh, zbraní v kontextu směrnice, tak je zde jasná definice a ta skutečně ovšem musí být jasná a ucelená. Eh, pokud eh, jde Black Firing Weapons, tak tady vítám vaši iniciativu zjednodušit text. Byla bych velice ráda, kdyby se ovšem projasnil návrh 3.1, kde se říká, že zbraně, které jsou eh, upraveny, zůstávají ve své původní kategorii. Znamená to, že kategorie A nadále zůstane kategorií A, i když zbraně budou upraveny? A pak mám ještě otázku na muzejní sbírky. Návrh komise u tohoto druhu zbraní, myslím, není odůvodněný a může vést eh, k nezvratnému poškození historicky cených sbírek. Tak, jak hovoříte o tom v bodě 5.1, muzea musí mít eh, možnost držet zbraně kategorie A pro expozice. Ta představa, eh, že by členské státy udělovaly svá povolení podle přesných kritérií pro skladování. To je, myslím, zajímavá věc. Když už hovoříme o pravidlech pro udělování povolení pro uživatele a držitele zbraní, tak já si myslím, že je nutné tady zachovat možnost, eh, aby i osoby pod 18 let věku měly možnost nabývat a držet zbraně. Jsou tady praktické důvody, například lesnické školy nebo sportovní střelba. Pokud jde o zdravotní prohlídky, plně podporuji váš návrh 521, kdy říkáte, že členské státy se rozhodují, zda dělat zdravotní Eh, prohlídky pravidelně nebo jít cestou eh, trvalého monitorování. Jinak podporuji návrh eh, o prodeji na dálku, to znamená systém, kdy identita a povolení pro kupujícího je vždy ověřena, také fungování pasu pro střelné zbraně bychom mohli zlepšit, aby byla kontrola lepší. Pokud jde o střelivo, tak tady by mě zajímalo, zda máte více informací o navrhovaném označování tzv. pochybných prodejů, podezřelých prodejů a případné omezování získávání střeliva. Na závěr, pokud jde o mm, eh, nařízení komise o znehodnocování, já bych byla radši, kdyby tady byla možnost eh, ekvivalentního znehodnocení ještě předtím, než eh, nařízení vstoupí v platnost. Obávám se, že pokud navrhneme revizi, přeskum, tak to skončí dalším zdlouhavým procesem, který není v našem zájmu. Omlouvám se za dlouhé vystoupení, ale myslím si, že to je téma, které si zasluhuje podrobnou diskuzi. A samozřejmě vše, co jsem řekla, můžu eh, uvést také eh, písemně. Já jsem připravena k další diskuzi. Merci, Dito. Děkuji, Dito. Za GUE dávám slovo panu Maštálkovi. Děkuji, pane předsedající. Většina z toho, co jsem chtěl říct, to byla e, eh, řečena. E, jako stínový zpravodaj naší frakce bych chtěl podtrhnout, že vítáme snahu komise o zvyšování bezpečnosti občan, občanů a rovněž ocenit fakt, že se komise snaží nastavit schodná pravidla pro všechny členské státy. Hmm. Nepochybně jsme si vědomi toho, že jde o citlivou oblast, která eh, občany nejenom zajímá, ale zejména je znepokojuje, o čem svědčí desítky e-mailů, které k této problematice dostávám. Eh, mám s, tím, s touto materií vlastní zkušenost, neboť jsem měl možnost podílet se na vzniku české normotvorby, a to již v 90. letech minulého století Právě s ohledem na tyto zkušenosti bych chtěl upozornit, že česká právní úprava může sloužit jako vzor, a to navzdory faktu, že vycházela z odlišných sociopolitických podmínek, než jaké byly v zemích západní Evropy. Chtěl bych dále upozornit eh, na to, že v naší frakci ještě neproběhla k této problematice obšírnější diskuze. Jako stínový zpravodaj budu ve frakci hájet názor, eh, eh, že návrh komise není dokonalý a že je třeba jej přepracovat. Nesouhlasím například s názorem, že je nutný striktní zákaz držení automatických zbraní soukromými osobami a společnostmi. To nepovažuje za řešení, neboť valná většina trestných činů páchaná nelegálně drženými zbraněmi Eh, rovněž bude nutné přepracovat některé definice, přehodnotit kategorie zbraní a vyřešit otázku, jak naložit se zbraněmi, které budou eh, nově buď zakazovány, nebo u níž bude nově zavedena registrační povinnost a které jsou současně již držení široké veřejnosti. Je také třeba důkladně zvážit rozsah navrhované úpravy nebo například používání různých nástrojů, jako je zbraňová amnestie. Budu se snažit předložit takové pozměňovací návrhy, které napomohou tomu, aby některé navrhované změny nevedly ke zvýšení počtu nelegálně držených zbraní, především v případě samonabíjecích zbraní nově řazených do kategorie A, a aby tak nedošlo k významnému snížení efektivity státního dohledu v této oblasti. Jsem samozřejmě otevřen jakékoliv diskuze a těším se na další spolupráci. Děkuji za slovo. Merci. Děkuji. Za zelené dávám slovo panu Šoltesovi, který bude mluvit za Paskala Dirána, který dnes, dnes s námi nemůže být. Yes, thank you for the floor. Děkuji. Já budu hovořit za pana Pascala Duranda. My podporujeme jasnější definice a objasnění definic, protože současné definice v mnoha případech by mohly přinést mnoho problémů. Eh, kdo je kdo, komu vlastně by to vytvářelo problémy. Ty nejasné definice. Podporujeme také eh, vyšší standardy na deaktivaci. Podporujeme také lepší výměnu informací mezi členskými státy. To je opravdu potřebné. Systém by měl být interoperabilní, Myslíme si, že deaktivované zbraně by měly být ponechány v původní kategorii. A myslíme také, že je třeba mít jasnou definici poloautomatických zbraní, protože současný režim není jasný. Také si myslíme, že výměna údajů mezi členskými státy je zásadně důležitá, protože jinak by tato směrnice nemohla naplnit svůj hlavní cíl. Děkuji. Řeknu, že Pascal Diran přišel s desetiminutovým spoštěním. Dobrá, takže za skupinu EFDD dávám slovo panu Ivaškěvičovi, který zde je. Děkuji. Paní, pane předsedo, já bych chtěl zdůraznit, stejně jak řekla paní předsedkyně Ford, že se jedná o problematiku, která vyvolává obrovský zájem. Já jsem dostal celou řadu e-mailů, řada lidí se na mě obrací napřímo. Takže je evidentní, že tato záležitost má široký dopad než by se, eh, a širší, než by se na první pohled eh, mohlo zdát. Já sám jsem eh, dříve nebyl žádným odborníkem na střelné zbraně, nicméně pokusil jsem se informovat, zorganizoval jsem zasedání s odborníky, se sběrateli, abych pochopil celou problematiku, o které se jedná a abych pochopil názory skupin, již se nejvíce nová směrnice dotkne. Bohužel návrh Evropské komise pokud jde o držení a nabývání zbraní, potvrzuje tezi, že bezpečnost je využívána eh, jako zástěrka pro to, abychom zbavili občany eh, dalších eh, možností. Navrhované změny podle mého názoru žádným způsobem nezlepší bezpečnost občanů. Naopak si myslím, že dojde přesně k opačnému účinku. Komise chce omezit eh, dostupnost eh, legálně držených zbraní eh, na civilním trhu. A v řadě evropských zemí je tento trh již nyní mimořádně regulován. Například v Izraeli se vláda myslí, že nejlepší způsob, jak se mají občané eh, ochránit před teroristickými útoky, je vyzbrojit civilní obyvatelstvo. Eh, já si myslím, že tento návrh by zasáhl do výroby zbraní a také by zkomplikoval sportovní střelbu možnost eh, lovu a sběratelství eh, zbraní. Myslím si, že potřebujeme jasné posouzení eh, dopadu na všechny skupiny a společnost celkově. Také nemáme dostatek informací o nelegálním využívání legálně nabitých zbraní. V této souvislosti musíme mít na paměti, že během druhé světové války Polské odbojové hnutí bylo schopno si eh, pořídit masově zbraně a střelivo, včetně eh, stovek eh, automatických zbraní navzdory zákazu takového pořizování. Takže je evidentní, že stále je možné si zbraně vyrábět dokonce po domácku, potřebujete k tomu jenom základní nástroje, které si můžete koupit v hobby marketu. Plánuje komise také restrikci, pokud jde o poskytování informací online nebo pokud jde o knihy a tištěné materiály, které se vydávají. Tyto zbrany nemůžete někdy ani detekovat detektory kovů, takže je pak možné, že se ocitnou třeba na palubách letadel. Znamená to, že stěží můžeme hovořit o právních eh, změnách, protože i když se tyto změny zavedou, tak v podstatě nebudou mít ten účinek, eh, o který usilujeme. A pokud jde o klíčové úpravy v kategorii A a B, zejména A7 a B7 a v příloze 1, tyto změny pouze omezí osobní svobodu občanů a jejich občanské svobody. Já nechci dále rozebírat technické záležitosti, nemám pochyb o tom, že eh, o tom budeme ještě diskutovat na pracovní skupině, ale souhlasím eh, s paní zpravodajkou, pokud eh, jde o její návrh, týkající se akustických a salutních zbraní. Tady nemusíme současný návrh měnit a také zbraně pro střelbu cvičnými náboji jsou dostatečně regulovány. Pokud jde o další technické odborné záležitosti, tak eh, jsem si jist, že proběhne později hloubková diskuze. Teď se dostávám k závěru. Chtěl bych ještě totiž zmínit možnost zavedení dalších informací podle bodu 5.2. Pětiletá licence u automatických zbraní, která může být prodloužena pouze po kladném zdravotní prohlídce. Tady já jsem otevřen dalším návrhům. Děkuji. Merci. Děkuji a na závěr stínových zpravodajů dávám slovo paní Trostinské za skupinu Děkuji. Já sama nejsem až taková odbornice na tyto otázky střelných zbraní a netrpělivě očekávám na slyšení expertů 15. března, kteří doufám, že nám dají odpovědi na veškeré technické otázky, které bychom jim rádi položili. Pracovní dokument, paní zpravodajko, je velice dobrý výchozí bod, zejména pokud jde o posilování norem standardů v oblasti neutralizace zbraní, značení zbraní, lékařských prohlídek a tak dále. Všichni mi kolegové už o tom hovoří předložili přede mnou. Ráda bych pouze připomněla, že pokud jde o boj proti terorismu, který je základem dokumentu komise, a proti, boj, boje proti nelegálnímu trhu se zbraněmi, tak tento boj nebo ten problém v podstatě nikde nebude moc být vyřešen touto směrnicí, dokud problém vnějších hranic Evropy a národní problémy členských států nebudou v tomto dokumentu také uvedeny. Tento dokument by nemá, jsme proti tomu, aby byl předložen tento dokument bez hodnocení dopadu, zejména pokud se týká střelných zbraní, hodnot eh, zbraní pro sběratele a všech těch oborů, které s tím souvisejí. Jsme zcela proti restrikcím týkající se legálního držení zbraní, které by vlastně stanovovaly závazné a nespravedlivé limity, zejména pro sportovní střelce a myslivce. Není zde žádný důkaz k tomu, který by stanovil, že ty tato omezení jsou odůvodněná a že by pomáhal bojovat proti nezákonnému eh, obchodování se zbraní zbraněmi a proti pří budoucím teroristickým eh, útokům podle návrhu komise tento návrh nezmění nic pro sportovní střelce a myslivce. Stanovit striktnější rámec, to by samozřejmě mělo zásadní dopad na uživatele, místní uživatele tedy, přestože to je jeden, jedna ze skupin, která co nejvíce dodržuje zákony a je už podrobena velmi striktním a přísným kontrolám v Evropské unii. Velice litujeme, že těchto návrzích Evropská komise vlastně tím, jak kdyby říká, že e, držení střelných zbraní je určitým způsobem spojeno s terorismem, s radikalizací a s nelegálním přeshraničním obchodem a těším se na budoucí diskuse, které povedeme v tomto výboru abychom se pokusili co nejlépe pozměnit a vylepšit návrh komise. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, za toto první kolečko Nyní tedy dáme slovo dalším kolegům, kteří požádali o slovo. Je jich 14, takže je opravdu potřeba, abyste byli co možno nejstručnější, kdyby každý stihl příspěvek za minutu, tak by to bylo ideální, protože potom zde máme ještě zástupce komise a potom ještě zpravodajka provede první schrnutí. Takže paní Mezola je první, která je zapsanou řečnicí, takže ji hned dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu říct, že souhlasím s přístupem zpravodajky k této věci. E, zbraně, které jsou legálně drženy v EU, e, by se neměly dostat do rukou e, zločinců nebo teroristů. Tato legislativa se týká celé řady eh, legálních eh, držitelů zbraní, různých nadšenců, sběratelů a podobně. Současný návrh potřebuje lépe zohlednit tuto situaci. Pracovní dokument, který máme před sebou, je jasný, pokud jde o výjimku muzeí z této směrnice. Musíme si ještě dále podívat na to, zda tato výjimka by nemohla být rozšířena také na sběratele z hlediska subsidiarity. To je přece v pravomoci členských států a mělo by to tak zůstat i nadále. Souhlasím také se spravodajkou, že jakékoliv změny současné eh, legislativy by měly být eh, proporcionální. Je to dobrý základ pro to, abychom mohli najít vyváženost mezi na jedné straně bezpečnostní, na druhé straně právy různých nadšenců, sběratelů a dalších držitelů. Eh, na závěr, měli bychom se snažit, abychom se nezaměřili pouze na změny eh, v legislativě, ale měli bychom se zaměřit i na to, aby probíhala náležitá kontrola. Děkuji. Hned dávám slovo paní Jakonsari. Arvoisa puhemies, puheenjohtaja. Děkuji. Vážený pane předsedo, já bych také chtěla poděkovat kolegyni Ford za skvělou práci a za ten výborný dokument, který zpracovala a děkuji také za další, za její nadhled také eh, a vlastně také za to, že je otevřená zpětné vazbě a případné kritice. Zde jde samozřejmě o nelegální držení a nelegální eh, opatřování zbraní, proti kterému je potřeba bojovat. Ten, tak, kontrolní systém na vnitř, v jednotném trhu, který zatím existuje, neumožňuje skutečně přesnou kontrolu. Ale já bych upozornila na situaci ve Finsku eh, v tomto ohledu, protože ve Finsku máme určité bezpečnostně politické řešení. Nepatří to k žádnému svazu nebo asociaci, je to eh, určitým způsobem takový eh, rezervní eh, systém dohledu, který vlastně by měl nad tímto dbát a to bychom měli také zohlednit. pokud co se týká toho odstavce pro poloautomatické zbraně, ten článek 6, tam, kde jde o to, aby se chránily hranice zemí a zajistili samozřejmě rezervní kapacity jednotlivých zemí. Potom, co se týká povolení, zbraní nebo licence možné udělování eh, osobám mladším 18 let. V některých regionech mají mladiství jed, jediný koníček a to lov. A bylo by škoda, kdyby otec nebo syn nemohl vlastně pěstovat tento koníček se svým otcem. Paní Mici jako další řečnice. Thank you very, thank you very much. Děkuji, děkuji paní, pane předsedo. Já také souhlasím s paní zpravodajkou s jejím návrhem, pokud jde o tuto směrnici. Je tady řada nedostatků. Souhlasím ovšem s hlavním cílem. Chceme eh, zkomplikovat nabývání zbraní v EU, ale Nepotřebujeme směrnici, abychom řekli, eh, že vidíme, že tady nebezpečí pro bezpečnost veřejnosti a že současné systémy nevyhovují. Eh, byli jsme svědky pařížských útoků. Takže tento dokument je velice důležitý, ale bude mít také dopad na občany jednající bona fide. Samozřejmě, že je chyba, že nemáme posouzení dopadu, protože takové posouzení by jistě vyřešilo problémy a přineslo nějaké návrhy na řešení. Takže já si myslím, že to je skutečně zásadní nedostatek návrhu směrnice Evropské komise v tuto chvíli. Vyslechli jsme se tady prohlášení, že sběratele eh, jsou často navázáni na nelegální obchod. To je velký problém. Já si myslím, že to je nesprávné tvrzení a neexistují proto důkazy. Nemělo by to být základem tohoto návrhu. Skutečně si myslím, že to je eh, mylný předpoklad. Není možné stavět směrnici na mylných předpokladech, protože pak dospějeme k mylným závěrům a výsledkům. Tato směrnice má dopad na muzea, sportovce, sběratele, na lidi, kteří eh, se věnují eh, počestným aktivitám a myslím, že tímto problém s teroristy nevyřešíme, protože terorista, jak víte, se nepořizují eh, zbraně legálními prostředky a legálními cestami. Na závěr chci říct, že si myslím, že návrh komise, byť souhlasím s původní působností, si myslím, že třeba řádně prosekat, protože potřebujeme rovnováhu mezi veřejnou bezpečností a na druhé straně také zajištěním práv občanů jednajících bona fide, ať už jsou to sportovci, sběratelé, muzea či kdokoliv jiný. Děkuji. E- Děkuji a teď dávám slovo panu Nilsonovi. Tak Eh, eh, Děkuji. Já vítám tu, tu skutečnost, že stínoví zpravodajové se domnívají, že ten eh, návrh musí být ještě pozměněn, ještě upraven, aby byl skutečně eh, dobrý. Samozřejmě některé body jsou pozitivní a dobré v návrhu komise, například pokud jde o deaktivaci zbraní nebo společného systému označování zbraní protože samozřejmě, aby se tyto zbraně nedostávaly do rukou gaunerů, máme obrovské množství licencí ve Švédsku, takže mnoho lidí vlastní licenci pro držení zbraně. A to je to takové velké lidové hnutí. To, to je prostě pro sportovní účely, pro trávení volného času, pro lov a tak dále. Ale to je jen několik případů. Ale to je vlastně jen eh, jedna, jeden střípek mozaiky. Potom jsou zde také důležité je, aby tito lidé byli řádně vyškoleni a aby vlastně ne, nebylo propojování mezi těmito lidmi a organizovaným zločinem a terorismem. Zde vlastně není naprosto žádná souvislost, to musíme jasně říci. Takže je potřeba opravdu bojovat proti nelegálnímu držení zbraní. Takže neměli bychom se zaměřovat na ty osoby, které drží zbraně legálně, ale na ty, kteří je drží a opatřují si je nelegálně. Děkuji. Paní Kala, snažíte se, já vím, že je to obtížné, ale je potřeba, abyste ještě byli trošičku stručnější, trošku rychlejší. Prosím. Eh, já se pokusím o stručnost. Mnoho věcí už zaznělo od kolegů já se soustředím jenom na několik málo bodů. Myslím, že by bylo lepší soustředit se na tom, kdo dává povolení a ne na to, jaké zbraně patří do jaké kategorie e, protože členské státy často ani nepoužívaly doposud takové kategorie. Důležité je vyjasnit, které složky jsou důležité, nebo které jsou důležité součásti zbraně Pokud je o klasifikaci, já eh, moc se mohu vyjádřit v bodu 4.1, tak jak to navrhuje zpravodajka. A dále otázka sběratelů. Sběratele eh, mohou být soukromé osoby, nebo to mohou být nějaké právní, eh, právnické osoby. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Sehnalová. Tak děkuji za slovo a já bych chtěl, chtěla na úvod také poděkovat paní zpravodajce za ten eh, vynikající pracovní dokument. Je to opravdu dobrý základ pro naši práci. Eh, k tomu návrhu se vyjádřím pouze rovně k několika bodům. Začnu tím, že v České republice návrh vyvolal velmi značné negativní emoce a to v, mnoha, eh, v mnohem oprávněně, ale začnu tedy pozitivy toho návrhu Jinak podporuji zařazení akustických a salutních zbraní do působnosti směrnice a jejich důslednou regulaci a stanovení minimálních technických požadavků na jejich úpravu z ostrých zbraní Skutečnou přidanou hodnotou eh, mohou přinést také vyjasnění způsobu označování střelných zbraní nebo posílení sdílení informací mezi členskými státy. Eh, vítám určitě návrh paní zpravodajky, který se týká minimálních požadavků na bezpečné skladování zbraní eh, a možnost obchodníků odmítnout podezřelé transakce. Další diskuzi bude určitě vyžadovat ten návrh paní zpravodajky, který se týká omezení kapacity na šest nábojů, protože pro loveckou střelbu to může být mnoho, pro sportovce naopak nepřiměřeně málo. Tam, kde návrh komise považuji nicméně e, za problematický a po mnoha konzultacích s experty za nepodložený a nepřiměřený, to je tedy zařazování nabíjec nebo zařazení samonabíjecích zbraní majících vzhled zbraní s automatickým mechanismem mezi zbraně kategorie A, stejně jako vznik nové podkategorie, který se týká poloautomatických zbraní, které byly upraveny z automatických. Také nevidím důvod pro zařazení vzduchových a airsoftových zbraní do působnosti směrnice, protože tyto zbraně jsou v naprosté většině případů nespůsobilé pro potenciální útok. Za problematickou považuji i registraci znehodnocených zbraní, kde se spíše nabízí důsledné označení všech znehodnocených zbraní a uchování záznamů v registrech. Poslední poznámka. Opravdu by, eh, by mě zajímalo a ráda bych si od komise vyslechla případné argumenty, v čem jsou tyto návrhy potenciálně přínosné a z jakých hodnocení dopadu vychází. Děkuji. Monsieur Arahau. Děkuji. Další řečník, pan Lahou. Thank you, Mrs. Ford. Děkuji, paní zpravodajko, pane předsedo, komise se nedokázala rozhodnout, jaký um, cíl mají některé prvky tohoto návrhu. Text hovoří o terorismu. E, na slyšeních našeho výboru mluvila také často komise o terorismu. My jsme komisi několikrát ukázali, že zbraně kategorie B7, kde se zdá, že těmi je komise posedlá, vůbec s terorismem nesouvisejí. Reakce komise je taková, že ve skutečnosti návrh není o terorismu, že je o dlouhodobé bezpečnosti a kontrole zbraní. Dobře, pokud je tomu tedy tak, tak se ptám, proč je situace tak naléhavá? Proč nemáme posouzení dopadu, tak jak je to požadováno pokyny o lepší regulaci? Je myslím na komisi, aby ukázala, proč je potřeba zakázat a konfiskovat eh, správně držený majetek, eh, proč je potřeba zasahovat proti koníčkům některých eh, lidí, omezovat podnikání. Musíte nám předložit eh, fakta ohledně toho, že střelné zbraně B7 jsou problémem. Na slyšeních výborů komise řekla, že chcete zakázat Kalašnikovi. To je dobrá propaganda, protože Kalašnikov to zní opravdu výhružně a hrozivě, ale e, to neříká tento návrh směrnice, protože v návrhu se hovoří o tom, že chcete zakázat e, poloautomatické zbraně, které připomínají automatické střelné zbraně. A tato definice vlastně pokrývá veškeré e, poloautomatické pušky, které se používají dnes ve sportovní střelbě. Také říkáte, že váš návrh vychází ze studií a doporučení. Na webových stránkách Evropského parlamentu Ovšem můžete najít hloubkovou analýzu celého návrhu posouzení a studie, o kterých hovoříte vy a které jsou schrnuty v analýze, skutečně vedou k několika doporučením, zejména pokud jde o výměnu údajů, označování a standardů pro eh, deaktivaci, pro znehodnocení, ale nehovoří se tam nějak o střelných zbraních kategorie B7. Jinými slovy, váš návrh není založen na žádných průkazných studiích. Děkuji. Andreas, ano, děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Já vlastně jsem velmi spokojen s následující diskusí. Myslím si, že jsou zde velmi věcné připomínky, které poukazují na ty problémy, před kterými stojíme. Na jedné straně určitě jsou určité věci. Já pocházím z Bádenska, Württemberska, kde vlastně před dvěma roky byl strašný případ ve škole, kde syn sportovního střelce vlastně si se zmocnil zbraně svého otce a e, zabil tam některé lidi a myslím si, že ti, kteří toto sledovali, tak vlastně eh, vědí, že při bohužel nesmíme zanedbávat, podceňovat některé záležitosti eh, jednotný trh je, by měl být vlastně vytvořen tak, aby bylo vyloučeno, aby vlastně legálně držené zbraně mohly být zneužity. Takže ano, já vlastně sdílím do určité míry eh, tu kritiku, která zde zazněla k následujícímu návrhu komise protože touto, ano, cílem této legislativy by mělo být posílit boj proti terorismu, ale tak jak na začátku to komise předložila, tak toho asi dosaženo Eh, ne, nebylo jinak, souhlasím se stínovou spravodajkou, Anou Koracou Bild i se spravodajkou. Myslím si, že je to dobrý výchozí text a že jsme na správné cestě. Eh, další řečník. I think this proposal... Eh, děkuji. Já myslím, že tento návrh je hrozný, nebezpečný a tady prostě jistě je to reakce na určitou událost, na ten teroristický útok. Ale například v Litvě eh, máme tady za dveřmi vlastně ruského agresora. Kdo nás bude bránit? Eh, tady tou nadějí je určité držení zbraní a eh, když bude přijat text, který nám zabrání bránit sami sebe, tak to bude opravdu problém. Já myslím, že je tady zapotřebí posouzení dopadu. Eh, toto nepomůže Evropě. Eh, tento návrh je nebezpečný. Eh, prosím, buďme seriózní. Merci, Děkuji. Pan Pospíšil. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já navážu na to, co říkali moji kolegové kriticky k tomuto materiálu. Já tento materiál také vnímám velmi kriticky a jsem přesvědčen, že není v této chvíli v podobě, abychom ho přijali. Nejsem expert na zbraně, ale jako politik se řídím základní zásadou. Nechci přijmout směrnici, která bude obtěžovat občany Evropské unie, kteří legálně drží zbraně. To znamená, prosím, koukejme na to politickým pohledem nepřidělujme další povinnosti a nesmyslné zákazy našim občanům protože se nám to politicky, vymstí. už tady říkala paní kolegyně sehnalová že v české republice vyvolal tento návrh obrovské emoce obrovskou debatu český parlament jeho zahraniční výbor výbor pro evropské záležitosti přijal usnesení ve kterém odmítá návrh této směrnice a já se s tím ztotožňuji jsou tam některé dobré věci jako principy registrace principy eh, deaktivace zbraní anebo výměny informací mezi jednotlivými členskými státy ale pak je tam celá řada věcí které podle mého názoru právě obtěžují občany kteří dodržují zákony určitě nejsou ohniskem budoucího terorismu a kteří teď dostanou od nás případně další povinnosti. jsou to tady již jmenované věci jako rozšíření kategorie a zakázaných zbraní o poloautomatické zbraně s nejasným vymezením podobnosti se zbraněmi automatickými je to postavení muzeí a postavení soukromých sběratelů jsou to věci které se týkají eh, airsoftových a paintballových pistolí a tak dále. takže moc prosím na závěr vnímejme politickou dimenzi a citlivost tohoto návrhu a nepřijímejme něco co občany bude nutit k omezením která nepovedou k lepšímu boji proti terorismu. děkuji. Takže měli bychom to zrychlit. Poslední v prvním kolečku pan Florence. Ano, pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že jsem druhý eh, nejstarší služebně v tomto parlamentu a ještě nikdy jsem vlastně neviděl směrnice eh, komisi, která by opravdu byla ušitá tak horkou jehlou. A i po 14 eh, dnech po tom neštěstí, tom hrozném neštěstí v Paříži, právě nyní my, kteří jsme sportovními střelci s, smě, eh, nebo se zabýváme lovem, jako bychom byli v první línii boji proti terorismu. 13. Můžeme čekat na 13. března komise, potom dojít k závěru, že všechny ty chyby, které jsou tam obsaženy, že vlastně musí být straněny a že v podstatě za rok by musela komise předložit nový dokument. Já nechci prostě to odsunovat, ale ta, tolik nesmyslů, tolik špatných věcí sešitých horkou jehlou, tam je komise se nemusí nikdy nechat volit, ale když já půjdu s tím dokumentem a, před, a ukážu ho lidem, třeba sportovním eh, lov, střelcům nebo myslivcům, tak mě roztrhají prostě. Takže prosím, snažme se snažit se například, co se týká těch lékařských textů a testů nebo prohlídek, ano, s tím zcela souhlasím, ale pokusme se, prosím, nebýt papeštější než papéša. jednat rozuměji. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane. předsedající Toto je vlastně zákon, který trestá občany a nepřináší nic eh, nového v boji proti terorismu. Je to eh, opravdu eh, velice špatný pokus ze strany komise. Mělo by se tady ukázat, jak je vlastně posouzení dopadu. Jak některá ustanovení budou dopadat na normální občany, kteří respektují zákon. E, otázka deaktivovaných zbraní, tato kategorie, to se týká vlastně historicky e, zajímavých a důležitých zbraní a také to e, vlastně znamená, že tyto zbraně ztratí velkou část své historické hodnoty. To opravdu pro ně znamená, že nebudou mít další použití do budoucna. A je tady otázka také třeba eh, tlumičů, zákaz tlumičů z hlediska právě používání teroristů. Také nevím, jaký to má velký dopad. A další věc, eh, poloautomatické zbraně, které se podobají. Já vás eh, zastavím. Zdá se, že není překlad do Němčiny. Prosím, pokud můžete, ale já můžu mluvit i německy. No, chcete-li mluvit německy, tak ano. Eh, je prosím již zapnutá německá kabina, můžeme si to ověřit, že to funguje. Mám začít znovu od začátku? Dobře, tak možná jenom nějaké schnutí. Pane předsedo, prostě toto je otázka také poloautomatických zbraní, které se podobají zbraním s plně automatickým písmem. Tato kategorie by byla tedy eh, také eh, zakázána. V Spojeném království je to eh, otázka některých poloautomatických pušek, které se používají nebo jsou i vyváženy. A dále by to mělo také dopad na eh, pašování. Eh, toto není vůbec se eh, neopírá o žádné nějaké důkazy, když toto je navrženo v návrhu komise. A není možné podpořit takováto ustanovení, to můžu říci jasně. Prosím, eh, nedopustme, aby se takto zničila celá tato oblast. Eh, děkuji, paní Rapiny. Děkuji, pane předsedo. Já si eh, máme určité problémy s tou zprávou. Já bych ráda tu diskuse zase vrátila jaksi na tu normální cestu, abychom tady příliš nepolemizovali nebo se nevzrušili. Uh, takže výroba. Musíme samozřejmě eh, se změnit ten základ toho dokumentu eh, komise. Andreas jste hovořil s, i, i, o případu, kdy i vlastně v případě legálního držení zbraní se mohou stát nějaká neštěstí. Ano, lékařské prohlídky pro zdravotní způsobilost, to je v, to je v pořádku. Potom zde máme článek 17. Jakým mělo by se nyní ta lhůta představovat pět let, takže vlastně dvakrát za eh, volební období by se měla zpracovat. Ano, potřebujeme určitou harmonizaci určitých mm, minimálních standardů tak, aby lidé, kteří si nakoupí eh, zbraň v jiných členských státech, aby eh, vlastně se to eh, nedalo zneužít. Ale také zde jde o svobodu a o právo, to musíme zohlednit. Děkuji. Ja, Frau Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko. Já bych se chtěl zase vrátit k tomu pracovnímu dokumentu zde určitým způsobem přepínáme v té naší rozpravě mezi návrhem komise, hodnocením a, a vlastně mezi všeobecnou debatou. A, a potom zde máme eh, vlastně nápracovní dokument zpravodajky. Víte, jakým způsobem je potřeba, aby ten pracovní dokument šel správným směrem. A já se domnívám, že ten eh, pracovní dokument je určitě dobrý výchozí bod pro další diskuse. Obecné považuji za velice důležité, aby se vyjasnilo, že většina držitelů zbraní nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnost. Toto je samozřejmě velmi citlivé téma, ke kterému se musíme stavět opatrně a tím pád, v tomto smyslu by se měl určitým způsobem doplnit, eh, přepracovat i návrh komise, jak navrhla Florence a další. Je dobré, že se zde poukazuje na vlastnosti zbraní a nikoliv až tolik na jejich vzhled, to je z mého hlediska dobré ty deaktivované, znehodnocené zbraně, které by měly být, ty by měly být vyňaty z té směrnice. Je dobré, že ty předměty, které nejsou skutečnými zbraněmi, jsou vyňaty. Je dobré, že eh, předměty, které jsou určitými součástmi, mohou být určitými součástmi zbraní, jsou, jsou, patří do té směrnice a také se domnívám, že je dobré ten článek, eh, ten článek týkající se akustických a salutních zbraní, Myslím si, že zde máme předloženou určitou správný směr ohledně kapitoly 6, 4, 5 a 7, ale chtěl bych ještě poukázat na to, že je dobré, aby si členské státy mohly sami rozhodnout, jakým způsobem eh, chtějí zajišťovat kontrolu těchto zbraní. Na tomto základě bychom tedy měli dále diskutovat a vylepšovat ten text. Předseda, tedy poslední řečník je Nikola Danti ale omlouvám se. Já jsem se domníval, říká předseda, že si nechtěla mluvit, tak jsme se asi nepochopili. Dobrá, no tak dávám ti slovo. Já se cítím povinna připomenout eh, ty nedále, nedávné události v Paříži Mnoho kolegů říká, že na jedné straně jsou zde legálně prodávané zbraně a legálně držené a na druhé straně nelegální zbraně, které se nelegálně prodávají zločincům. Ale bohužel realita je trošku složitější. Uvedu několik příkladů a podle mě to ukazuje nutnost revize a, na, a to naléhavé revize. Podporuji komisi, když tam, kde požaduje nebo navrhuje vytvoření určitého rámce revize těch eh, zbraní k, cvičným, k cvičné střelbě to jsou považovány za určité předměty v dnešní době. Kdežto pařížské atentáty z ledna, tam se použily vlastně dvě zbraně eh, k akustickým účelům, které nepatří do oblasti působnosti směrnice, které byly volně nakoupeny na trhu a tyto zbraně byly vlastně využitelné pouze tím, že se dva kolíčky, dva, dvě od tam eh, vlast, z nich odstranili. Jsou zde samozřejmě možná zlepšení, co se týká vysledovatelnosti zbraní, to vítám zejména dnes, pokud jde o údaje zbra, o zbraní zbraních, které se musí uchovávat nejméně po 20 let. A uvedu dva příklady, proč není dostatečná ta doba. V Toulouse útoky z března 2012 pachatele měli vlastně pistoli Remington eh, rok 1911 a potom eh, pistoli eh, z druhé eh, světové války. V roce 2015 jeden ten autor měl model 58 z roku 60, pistole, která byla vyrobena v roce 52 a čtyři pistole 42, 43 50 a 52 takže mezinárodní držení by mělo být vysledovatelné a přes, i když sběratelé samozřejmě mohou mít určité obavy ohledně bezpečnosti v Evropě, nicméně je to asi nutné toto udělat. Druhá věc, v tom pracovním dokumentu zpravodajka říká, že by chtěla ve světle toho návrhu eh, ohledně, otázka ohledně prodeje, dálkového prodeje po internetu. Uvedu příklad. 25. dubna 2013 Bushderon, Bushderon, neznámý pachatel, použil zbraň typu Kalašnikova a dva až dvě, tři osoby byly vážně zraněny. Ta zbraň byla neutralizována stejně ta, a nakoupil vlastně součásti k této zbraně na internetu. Ve Valé Duron využil obchodní povolení eh, získané v Saint Etienne a prodávali tito lidé na internetu zbraně nelegálním způsobem v rámci online transakcí mezi fyzickými osobami bez povolení k prodeji Za méně než eighteen měsíců fifty zbraní bylo tímto způsobem prodáno na trhu. Já doufám, že tyto příklady dokážou kolegům, že revize této směrnice a to naléhavá revize je naprosto nezbytná. Samozřejmě nebyla provedena dopadová studie, což je také velmi závažné. Nicméně tato směrnice byla hodnocena v rámci REFIT deficitu a toto hodnocení dokazuje, že ty nedávné události vlastně dokazují nutnost o naléhavou této revize. nicola velmi rychle. Já se omlouvám, že ještě si beru slovo. Zase hovořil jsem jménem pana Koferatyho, ta debata je velice zajímavá. Já jsem také chtěl uvést několik všeobecných připomínek. Myslím si, že návrh komise je nedokonalý a je samozřejmě omezený určitým způsobem, zejména z hlediska kulturních aspektů, anebo eh, zejména v období, kdy terorismus je považován za velice závažný, kdy můžeme nakupovat zbraně i na internetu. Existují určité internetové platformy, samozřejmě mimo legální rovinu, kde je možné eh, opatřit si zbraně. Eh, v průběhu a já bych opravdu byl rád, kdybychom byli poněkud evropštější a méně američtí, protože tato debata mně připadá, že by se mohla odehrávat spíše v Texasu než v Evropě. A a Samozřejmě jsou tam také dobré věci, například značení zbranění, zbraní, ty lékařské prohlídky. Ano, toto je důležitá a pozitivní věc, protože osoba, která může využívat zbraň, samozřejmě by měla projít lékařskou prohlídkou. Potom jsou zde určité záležitosti týkající se sběratelů, lovců a tak dále. Tam je potřeba, ale je potřeba zlepšit zejména tu část, která se týká znehodnocování a přeměny zbraní. Domnívám se, že zpravodajka a stínoví zpravodajové by ještě mohli eh, pracovat na vyváženějším textu. Takže měli jsme zde 22 příspěvků, tak to eh, dokazuje, jak ta debata je skutečně zajímavá. Nyní dám slovo panu Alanovi za komisi. Děkuji, pane předsedo, já budu velice eh, rychlý. Domnívám se, že jsou zde dva zásadní body kategorie B7, A7 a potom otázka muzeí, sběr a sběratelů. Ano, myslím si, samozřejmě tam potom další body, ale omezím se na tyto dvě věci. Pokud jde o kategorii zejména B7, tak se domníváme, že ten pracovní dokument je vynikající dokument, ve kterém jsou stanoveny určité zajímavé cesty, kterými bychom se měli dále ubírat. Podporujeme ten přístup založený na technickém rázu zbraní, na technických vlastnostech, zejména v bodě 4.2 a 4 tři, kteří hovoří zejména o těch krátkých zbraních. Toto je velmi zajímavá cesta, kterou bychom, na které bychom měli dále pracovat. Druhá věc týkající se sběratelů a muzeí tam máme takový dojem, že pravděpodobně bychom měli rozlišovat mezi muzeí, které jsou instituce kontrolované státem, plní sociální, pedagogickou roli, jsou otevřeny všem a mohou tedy využívat určité flexibility a mezi sběrateli, kteří už neplní takovouto sociální funk- společenskou funkci, nenavrhujeme zákaz zbraní pro sběratele. Chceme pouze tehdy když to bude zahrnuto do směrnice, tak by mohli využívat veškeré kategorie B s jediným rozdílem, že nebudou si moci nakupovat zbraně aktivní z kategorie A. Otázka je, zda chceme, aby sběratelé měli doma aktivní zbraně nebo ne. A naše odpověď v tomto stádiu je spíše ne. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji a nyní dávám slovo naší zpravodajce Vicky, aby uzavřela tuto diskusi. Děkuji, já se pokusím vyřešit některé otázky. A možná vás požádám, abyste se ještě dále zamysleli nad některými záležitostmi. Tak nejprve ten návrh, že bychom to celé měli hodit do koše, ten návrh směrnice, nebo eh, požádat komisi o přepracování. Já skutečně mm, připravím návrh, eh, aby byl Ehm, tento návrh směrnice předán opět komisi a můžeme o tom hlasovat. Nicméně, tato směrnice má své vady, přesto si myslím, že ani tato cesta by nebyla dobrá. Abych teď eh, navázala na to, co tady zaznělo. Eh, situace v Situace v Paříži poukázala na to, že tady jsou jisté mezery, zejména pokud jde o eh, řešení znehodnocených zbraní a týká se to často zbraní, které byly dříve ostrými zbraněmi a pak byly upraveny tak, aby mohli střílet pouze slepými náboji, ale došlo k jejich opětovné úpravě na ostré zbraně. A to je tedy eh, ta komplikovaná skupina zbraní a ta by měla zůstat v původní eh, kategorii. Na rozdíl od zbraní, které byly rovnou vyrobeny, aby střílely pouze cvičnými náboji. Tady vnímám ten rozdíl. Další věc pokud nebudeme eh, pokračovat s návrhem komise, tak existuje obava, že nařízení o znehodnocení zbraní, které přijala komise, může nakonec eh, celou situaci ještě eh, dále zkomplikovat a zamlžit, protože některé ty standardy se zdá, že by se pak mohly snížit eh, oproti současnému stavu v členských státech. Já jsem požádala o eh, odpověď na svou otázku komisi před dvěma týdny. Zatím jsem nedostala odpověď, takže opakuji, že potřebuji odpověď, eh, protože tady jsou vlastně paralelní procesy. Máme tady skupinu zbraní, která byla eh, znehodnocena a nyní dochází k jejich opětovné úpravě na ostré zbraně. To musíme dořešit. Další věc. Děkuji socialistům za to, že hovořili o tom přístupu na základě základních eh, prvků, že je potřeba si stanovit, které jsou ty komponenty, prvky skutečně zásadní. Na to musíme ještě dále zapracovat. Jinak si myslím, že historičtí eh, sběratelé, kteří skutečně vlastní eh, znehodnocené zbraně kategorie a, tak pokud jsou to skutečně znehodnocené zbraně, byť kategorie A, tak by měli mít možnost si je dále ponechat, možná s nějakou licencí nebo požadavky na skladování, ale tady bych eh, o tom chtěla minimálně hlasovat. Pokud jde o vojenské rezervy ve Finsku a jinde, určitě si musíme být vědomi toho, že různé země mají své různé mm, způsoby, jak se chtějí bránit proti rostoucím hrozbám a proto je tak důležité podle mého názoru, aby členské státy si mohly svá zvláštní povolení ponechat. Pokud jde o sběratele a muzea, tak tady na tom dále zapracujeme, abychom pokud možno mm, to nastavili rozumně, abychom umožnili sběratelství. Internetový a online prodej, ano, to je potřeba kontrolovat, ale možná ne úplným zákazem, jak jsem řekla v úvodu, možná ten poslední převod eh, by měl být sledován. Řada lidí říkala, že byste chtěli eh, zlepšit tu část o bezpečném skladování takže to se pokusím. Jinak chci všem velice poděkovat eh, za tuto diskuzi a doufám, že v příštích měsících najdeme řešení. Poslední věc. Pokud to bude trvat náhodou déle, Mm, vše tedy dobře zpracovat. Myslím si, že to nevadí, je důležité, abychom ten návrh zpracovali opravdu dobře, abychom nezatížili eh, občany, kteří dodržují právo a abychom bojovali proti tomu, co skutečně chceme. Děkuji. Děkuji, Vicky, děkuji naši zpravodajce. Já jsem chtěl pouze říct, že nejsou jenom stínoví zpravodajové, kteří jsou zaplaveni doslova maily o tomto tématu. Ti, kteří nás poslouchají na webu a celá ta debata skutečně dokazuje, že poslanci si uvědomují eh, ta očekávání, i když tento text není pouze reakcí na atentáty v Paříži, tak nicméně mějte na paměti, že v zemích jako je Francie, ale i v jiných zemích není možné, aby Evropa prostě chyběla, když se děje něco tak závažného, co, co se odehrálo před několika měsíci v Paříži, ale jinde z hlediska kalendáře. To slyšení je naplánováno na 15. března, ano, a potom lhůta pro pozměňovací návrhy 27. dubna 20. dubna bychom se měli zabývat předběžným textem zprávy. Ještě jednou děkuji zejména Vicky a stínovým zpravodajům a přeji vám úspěšnou práci v následujícím období. Dalším bodem na programu jednání je prezentace studie o sociální ekonomice. A to na žádost skupiny socialistů. Vážení kolegové, pokud si nechcete vyslechnout následující prezentaci, poprosím vás, abyste opustili zasedací sál. You know, I thought the digital single market was the most exciting thing this já jsem si myslela, že digitální jednotný trh je nesmírně atraktivní téma, evidentně jsem se zmílila. Dobře, takže já teď eh, předám slovo panu Ligerovi a panu Stefanovi z Optimi Advisors. Děkuji vám, pánové. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ještě vteřinku, že vás přerušuji poprosím znovu všechny, kteří chtějí pokračovat v konverzaci, aby opustili zasedací sál. Děkuji. Jsem Kontan Ližer, mám tady sebou kolega Marka Stefana, jsme konzulta- konzultanti Optimity Advisors a byli jsme požádáni politickým oddělením A, abychom připravili studii o sociální ekonomice. Bylo mi řečeno, že to fungovat nebude ta prezentace a máte pravdu, nefunguje. Pokusím se přejít na další slide. No, it doesn't. Well, I'll start without the slides. Dobře, takže budu mluvit bez té prezentace. To, co jsem vám chtěl dnes představit, je působnost, rozsah naší studie, ještě než přejdu k definici sociální ekonomiky, jak to tradičně chápeme, jak dnes se definujeme sociální ekonomiku. Podíváme se na údaje, které jsou k dispozici k tomuto tématu v EU a na, na to, jakým způsobem můžeme posoudit rozsah, velikost sociální ekonomiky. Pak přejdu k právním aspektům a k osvědčeným postupům a případná, případným doporučením. Teď, abych eh, trochu představil rozsah studie. My jsme posoudili roli sociální ekonomiky, zejména jsme eh, sledovali překážky pro rozvoj sociální ekonomiky, snažili jsme se zjistit, zda tady není nějaký právní rámec, eh, který naopak rozvoj sociální ekonomiky napomáhá. Vnímali jsme také přeshraniční prvek a to vše v kontextu jednotného digitálního trhu, abychom zjistili, zda není možné mezi DSM, digitálním jednotným trhem a sociální ekonomikou naladit nějaké synergie. Soustředili jsme se eh, na šest členských států, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Spojené království. Takže se těmto státům a také v naší zprávě budu eh, věnovat mnohem častěji než eh, ostatním. Podívejme se teď na definici sociální ekonomiky. Když jsme prováděli výzkum, uvědomili jsme si, že je tady celá řada různých definic tohoto pojmu v závislosti na členském státě, konkrétním eh, odborníkovi a tak dále. Ale já si myslím, že by bylo vhodné eh, najít nějaký test, eh, který by nám sociální ekonomiku definoval a odlišil by od eh, jiných druhů eh, ekonomiky, eh, jaký vnímáme. A my jsme nastavili tyto čtyři klíčové prvky. Jednak to, že aktéři sociální ekonomiky staví jednotlivce a skupinu nad kapitál. Další věc, aktéři sociální ekonomiky se snaží definovat eh, určitou socioekonomickou rovnováhu a snaží se integrovat eh, lidi ze zranitelných skupin, těžko oslovitelných skupin, snaží se je zapojit eh, a snaží se přispívat k vyšším sociálním cílům, nejenom cílům ekonomickým. Třetím prvkem je udržitelný růst, tedy to, že sociální ekonomika a její činnosti nezdůrazňují pouze dosahování zisku, ale jejich aktéři nejsou jenom neziskové organizace, ale jedním z jejich cílů je koncepce udržitelného růstu. A posledním prvkem je demokratické řízení. To je velice důležité pro sociální ekonomiku, protože Přestože tam je prvek vedení, tak se snaží fungovat podle demokratických zásad a snaží se například v organizacích do rozhodovacího procesu eh, angažovat všechny. Takže vidíte, že Tímto způsobem se často sociální ekonomika definovala i v minulosti, ale někdy je tento pojem eh, zaměňován za jiné koncepce, například za tzv. třetí sektor, což je záležitost podobná, nicméně netotožná. Sociální ekonomika bývá mnohdy definována také mm, tradičními eh, aktéry, jako jsou vzájemné společnosti, združení, družstva a tak dále. Ale problém eh, této definice, když se na to díváte pouze z této perspektivy, znamená, že bráníte inovacím zapojení nových eh, for a nových aktérů, kteří se objevují v sociální ekonomice. Platí to například i pro eh, jednotný digitální trh, kde se objevují různé sítě a organizace působící na digitálním jednotném trhu. Zde vidíte na tomto slajdu některé prvky svědčící o rozsahu ekonomiky, sociální ekonomiky. Ono eh, nejprve bych asi měl říci, že není snadné najít údaje o sociální ekonomice, které by byly srovnatelné pro všechny členské státy. Je to vzhledem je to dáno částečně tím, že neexistuje jednotná definice také jsou zde mm, eh, rozdíly v právním eh, statutu, ale také v tom, že sociální ekonomika a její cíle, anebo ty čtyři prvky, které jsem eh, uvedl jako součást definice, se soustředí především na neproduktivní prvky, nikoliv na HDP, a tak dále, což jsou ty parametry, které obvykle velikost sektoru posuzují. Přesto je možné odhadnout objem této ekonomiky a procento pracovní síly, která je zaměstnána v této oblasti. Jsou to čísla, která už nejsou úplně aktuální. U Francie, Itálie máme je novější údaje, ale většinou jsou to údaje z roku 2010. To totiž byl ten mm, poslední rok, kdy jsme měli srovnatelné údaje pro tyto země. Hlavním problémem sociální ekonomiky je to, jakým způsobem hledat nové způsoby pro posouzení objemu a velikosti sociální ekonomiky. Tady před několika lety začaly diskuze eh, po publikace zprávy FITUS, kdy mm, se začaly hledat eh, i neproduktivní indikátory, které by dokázaly posoudit velikost eh, sociální ekonomiky. Na dalším diapozitivu vidíte příklad eh, konceptu, jako rozpracovala OECD, Stiglitz,nen a Fitus ve své zprávě. Tady je zajímavé eh, se podívat na to, že tyto indikátory zasahují celou řadu různých oblastí pracovní místa, výdělek, blahobyt, a tím se dostávám zpátky k té definici. Jsou to také oblasti, jako je rovnováha pracovního a rodinného e, života, kompetence, schopnosti, dovednosti a tak dále. Takže ono je opravdu velice důležité e, si dobře nastavit ta kritéria, podle kterých můžete objem ekonomiky hodnotit. Teď předám slovo Markovi, který vám eh, popíše právní dimenzi. Děkuji, Kventine. V této studii jsme se soustředili na analýzu právní dimenze této ekonomiky, což by nám mělo umožnit eh, další rozvoj sociální ekonomiky. Analyzovali jsme národní i evropskou dimenzi a právní aspekty sociální ekonomiky. Když se podíváme na národní úroveň, tak eh, tam jsme si seskupili tři kategorie zemí. Rozdělili země tedy do tří kategorií podle toho, jak sociální ekonomiku uznávají na regionální či národní úrovni. Tak v první skupině jsou země jako Španělsko a Itálie, což jsou země, které Um, představili nový rámec pro sociální ekonomiku a tím řeší klasický jev tzv. atomizace sociální ekonomiky, to znamená, že eh, se sociální ekonomika rozbíjí na jednotlivé aktéry. V druhé skupině jsou země jako Spojené království a Dánsko, kde už byly schváleny některé mm, předpisy pro aktéry sociální ekonomiky, ale neexistuje systematický normativní přístup. A ve třetí skupině máme země jako Německo, které přestože mají eh, hodně aktérů v sociální ekonomice, zatím nerozpracovali žádný normativní přístup k této oblasti. A v těchto zemích jsme si také povšimli toho, že sociální ekonomika a její koncept je často zastíněna koncepcí třetího sektoru. Dochází k prolínání a překrývání těchto definic. Analyzovali jsme ovšem nejenom národní úroveň, ale také rámec fungující na evropské úrovni. Poprosím tedy o další diapozitiv. Zde jsme se dívali na základy, regulační základy sociální ekonomiky, jaká ustanovení e, zakládající smlouvy přímo či nepřímo o sociální ekonomice hovoří. Tato analýza dospěla k závěru, že sociální ekonomika přispívá k dosažení ekonomického modelu, o kterém hovoří smlouva o EU, zejména k ekonomice založené na solidaritě, což je článek 3 smlouvy o Evropské unii. Pokud jde o další přímý odkaz na sociální ekonomiku a její aktéry, je v článku 11 smlouvy, kde se hovoří o sociální ekonomice jako možném nástroji pro realizaci participativní demokracie. Nicméně šli jsme ještě dále a snažili jsme se zanalizovat různé druhy intervencí, které Evropská unie může využít na podporu sociální ekonomiky a to uvidíte na dalším diapozitivu. Zde jsme si eh, jednotlivé intervence rozdělili do různých skupin. První je skupina, kde dáváme sociální ekonomice eh, právní statut, to je například Evropský statut družstev. Pak jsme ovšem řešili i jiné intervence, například odvětvovou podporu. A tady jsme identifikovali tři hlavní politické oblasti, kde sociální ekonomika byla přímo zapracována do politické intervence institucí. Je to sociální intervence intervence, tvorba pracovních eh, míst. Eh, kromě toho jsou intervence také ve formě finanční podpory například formou směrnice o veřejných zakázkách, a nebo prostřednictvím evropských strukturálních fondů. Pokud jde o politickou podporu, tak jsme zaznamenali rostoucí dynamiku sociální ekonomiky s tím, že různé instituce přicházejí sami s různými zprávami a doporučeními, kterými podporují v Evropě sociální ekonomiku. A platí to jak pro Evropský parlament, tak i pro Evropskou radu. Co se týče oblastí, mm, kde dochází k aplikaci různých opatření a akcí, kde dochází k synergiím mezi veřejnými úřady a sociální ekonomikou jako takovou. To je oblast velice důležitá pro růst sociální ekonomiky a zde jsme si stanovili tři konkrétní způsoby, jak zlepšit tu ekonomiku. Za posud jsme možná trošku v teoretické rovině o tom, co je sociální ekonomika. Proto tady máme některé um, příklady o tom, jak tady může být skutečný dopad. Eh, třeba ve Španělsku Máme tady ty čtyři klíčové, ekonomiky, sociál, eh, klíčové body sociální ekonomiky a ukazuje se, jak je to užitečné. Eh, například tato skupina je zřejmě sedm, sedmý největší ekonomický subjekt eh, v Španělsku s velkým objemem ještě před krizí. Obrat se o 3-4 miliony eur snížil po krizi tato skupina prostřednictvím demokratické eh, governance eh, ukazuje, jaké opatření je možné přijmout, aby se zajistil přechod eh, přes tyto obtížné doby Eh, včetně předčasného důchodu, eh, nižší pracovní doba pro pracovníky, možnost přechod z jedné oblasti aktivity do jiné. A tato skupina tedy ukazuje, jak vlastně zaměstnanost může být eh, udržitelná i v době ekonomicky velice náročné. Další věc, která je velmi zajímavá pro digitální jednotný trh, to je platforma, která byla rozvinuta ve Spojeném království a která ukazuje, jak jednotný digitální digitální trh může dát přímý eh, přístup k mm, prodeji přímo zákazníkům eh, a nemusí jít přes prostředníky, jako tomu bylo dříve. A to umožňuje potenciál růstu pro tyto aktéry, pro tyto subjekty. A tato aplikace je vlastně online aplikací, online webová stránka, která umožní lidem nakupovat zboží či služby eh, v rámci sociální ekonomiky na etických trzích. Dále další příklad, velice zajímavý hotel Magdas. Eh, je to hotel v Rakousku, který se zaměřuje na poskytnutí zaměstnaností pro zranitelné skupiny lidí. Eh, eh, poskytuje zaměstnanost pro žadatele o azyl Eh, tito lidé nemohou pracovat, dokud není zpracována jejich žádost o azyl. A to znamená, že tady někdy může být až pěti, desetiletý eh, interval eh, od doby, kdy odešli ze své země, než dostanou skutečně potvrzený azyl. A tady také jeden, eh, jedna restaurace v Londýně také velmi mm, podobným způsobem poskytuje eh, za možnost zaměstnání lidem, kteří by jinak zaměstnání nedošli. To je také příklad, jak sociální ekonomika má dopad eh, na celou řadu aspektů, které zajímají Evropskou unii abychom eh, plně ukázali potenciál růstu sociální ekonomiky a umožnili sociálním eh, subjektům řešit sociální potřeby eh, v oblasti konkurenceschopnosti, tak definujeme různé oblasti aktivit, kde by zásah EU mohl mít přidanou hodnotu. Tady první oblast aktivity se týká potřeby eh, vyššího uvědomění sociální ekonomiky, její velikost, úloha a sociálně-ekonomický dopad. Zlepšení viditelnosti je možné jen prostřednictvím jasnější právní, jasnějšího právního uznání v rámci celé Evropy pro sociální ekonomiku. Eh, aby zde byl právní status pro takové sociální eh, typy jako nadace, združení, eh, aby se tyto pojmy zavedly do evropského práva. A také je potřeba používat nové ukazatele pro prezentaci této sociálně ekonomické aktivity. Kromě potřeby zlepšit viditelnost sociální ekonomiky je tady také možnost nekoherentností a neúčinností v sociální ekonomice. My jsme tady tedy konstatovali, že je potřeba lepší koordinace mezi eh, různými oblastmi politiky a to by se mohlo zlepšit eh, například eh, určitým portfoliem pro sociální ekonomiky, vytvořením nějakého útvaru v DG růst, který by se věnoval sociální ekonomice a to mě tedy také lepší koordinace eh, v oblasti politiky je dále zapotřebí plně rozvinout potenciál růstu sociální ekonomiky, lépe začlenit eh, sociální ekonomiku do strategie digitální ekonomiky, digitálního jednotného trhu. A například prostřednictvím posílení eh, platformy, online platformy pro sociální ekonomiku. To by také mohlo umožnit eh, sociálním aktérům používajícím nové technologie, aby se plně zapojili do digitálního trhu a byli konkurenty dalším subjektům. Děkujeme. Tato doporučení v podstatě vyjadřují to, co tady bylo již zmíněno. A možná bychom měli ještě jednou zdůraznit na závěr, že digitální eh, trh eh, jako strategie je eh, důležitý pro sociální ekonomiku. Proto my tady uvádíme tento třetí typ doporučení jako nejdůležitější pro sociální ekonomiku a její úlohu v jednotném digitálním trhu. To eh, bylo doposud opomíjeno, snadno se na to zapomíná a to je právě ta oblast, kde sociální ekonomika má největší potenciál růstu a také možnost velkého dopadu na eh, celé úrovni EU. Děkujeme. If any question... Eh, pokud jsou samozřejmě nějaké otázky, velmi rádi na ně odpovíme. Sorry, it's impossible for me to... Uh, uh, takže já eh, bych požádala technologické složky, až budeme mít příště takovou prezentaci studie, jestli bychom nemohli mít nějaké malé obrazovky tady, protože my jinak na ty obrazovky nevidíme tady od předsednického stromu, stolu. Pan Nilsson a pan Rochefort žádají o slovo a já bych chtěla říci, že eh, po tomto, ještě, po tomto tématu máme ještě jednu prezentaci a pak eh, v půl eh, dvanácté přijde komisař, takže prosím, mějte to na paměti. Děkuji. My ze frakce sociálních eh, demokratů jsme vlastně požadovali tuto studii a jsme velmi rádi, že tedy byla provedena. To, co zde již zaznělo, když hovoříme o jednotném trhu, o jedno, digitálním jednotném trhu, tak nesmíme zapomínat na žádnou oblast. Proto jsem velmi vděčný za tuto studii. Myslím si, že obsahuje celou řadu doporučení a úvah, kterými bychom se mohli zabývat nejen v souvislosti s jednotným digitálním trhem. Musíme myslet vždy na to, že sociální ekonomika představuje opravdu velký obor, velké odvětví a velký potenciál růstu v Evropě. Ale také jste poukázali na jednu věc, a to, že já a ostatní členové v příslušné skupiny, také spolupředsedové, analyzovali tyto studie. My jsme samozřejmě pracovali také společně s radou a s lucemburským předsednictvím rady na tom, jak tedy předsednictví vidí toto téma. K tomu se konala schůzka 20. prosince. Toto téma je velice důležité a to nejen pro náš výbor. Rada zpracovala závěry, kde jsou obsažena doporučení pro komisi a pro jednotlivé členské státy, co se týká právních aspektů sociální ekonomiky, ale kde je také sociální ekonomika definována jako taková. Cituji se závěru Rady z prosince loňského roku pro stanovení organizací, které jsou důležité z lidského hlediska. Existují forma, eh, eh, formy jako eh, občanské společnosti, nadace a další formy, které mohou být vlastně také poskytovateli sociálně ekonomických aspektů ve společnosti, protože mohou přispívat k sociálnímu tržnímu hospodářství. 28 členských států tedy eh, se vlastně shodlo na tomto. A pokud je tomu tak, tak bychom se měli podívat znovu na to, jaká doporučení eh, vlastně jsou směrována na členské státy a která na komisi. Měla by to být pro nás šance, příležitost vycházet z této studie a také ze závěru rady k tomu, abychom podnikli nové iniciativy. V minulosti se tímto tématem zabýval výbor pro zaměstnanost, to znamená aspekty sociální ekonomiky. Nyní se na to díváme také z hlediska jednotného trhu a také my se tedy chceme zabývat tímto tématem, to tedy rolí eh, sociální ekonomiky na celkovém trhu. Děkuji. Robert. Merci, Vicky. Děkuji, Vicky. Já vám děkuji také za tuto velice zajímavou studii. Domnívám se, že většina z nás se domnívá, že sociální ekonomika je užitečný a nezbytný doplněk k tradičnímu hospodářství, který by měl zvyšovat dynamiku našich činností. Moje otázka se týká té skutečnosti a ono nám to neuniklo. Vy jste o tom hodně hovořili jste zde ve výboru pro jednotný trh a otázka, která nás nejvíce zajímá, je propojení mezi sociální ekonomikou a jednotným trhem. Skutečně jste hovořili o tom, že digitální jednotný trh, že je to možná dobrý způsob pro určit některé podniky zabývající se sociální ekonomikou, jak využívat jednotného trhu. Já mám dojem, zejména když diskutujeme s aktéry sociální ekonomiky, že mají více větší strach z jednotného trhu, než že by ho považovali jako za příležitost. Mám pravdu, spíš než aby si říkali, že Eh, musíme pokračovat v naší zemi, ale těžko málo kdy si říkají, jednotný trh by nám měl umožnit rozšiřovat se, rozvíjet se a pracovat i v jiných zemích než v té naší zemi původu. Takže jinými slovy, sociální ekonomika má určitou kvalitu, která může být také nedostatkem a to, že je to často velice lokální nebo národní ekonomika, že to není vždy ekonomika vycházející z celého jednotného evropského trhu. A já si myslím, že pro blaho Evropy, pro dobro sociální ekonomiky je dobré spolupracovat, působit společně tak, aby tito aktéři považovali jednotný trh za příležitost k rozvoji. Ano, máte pravdu, když říkáte, že často zapomínáme na sociální ekonomiku, když se hovoří v práci komise o jednotném trhu, ale myslím si, že to uvědomění musí jít oběma směry. To znamená, že sociální aktéři by měli více vnímat jednotný trh jako příležitost pro rozvoj jejich činností. Děkuji. Paní Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši prezentaci, za studii. Nevím, jestli můžu souhlasit se všemi závěry, ke kterým jste dospěli a doporučení o sociální klauzuli ve veřejných zakázkách. Je to zajímavý pohled na to, jak by mohla být chápána sociální ekonomika. Mám tři podněty a tři otázky. Na jednu narážíte sami ve své studii, tedy že chybí definice sociální ekonomiky a já trochu nesouhlasím s tím, kterou nabízíte ve studii. Můžeme souhlasit s tím, že sociálně ekonomický biznesový model vycházel z charit, různých družení tohoto typu. Přesto si nemyslím, že je správné říci, že podniky sociální ekonomiky jsou právě jenom tyto, tedy neziskové, charitativní organizace, jak by tedy ta definice implikovala, protože řada těch prvních vzájemných eh, asociací a tak dále jsou dnes eh, největší privátní pojišťovny v Evropě pouhá skutečnost, že jsou tam nějací privátní um, akcionáři, vylučuje tu sociální roli? Já si to nemyslím. Druhá moje otázka se týká veřejných zakázek. Ta definice, kterou uvádíte, by znamenala, že v podstatě všechny veřejné instituce, jak to eh, definuje směrnice o veřejných zakázkách, můžeme považovat za součást sociální ekonomiky. To znamená, že jediný rozdíl by vlastně eh, eh, byl potenciální zdroj jejich financování. Takže se chci zeptat, jak vidíte eh, rozdíly mezi institucemi, které poskytují veřejnou službu nebo eh, službu eh, veřejného všeobecného zájmu. A poslední věc, pochopila jsem z vaší studie, že ne, nám nechybí vlastně ekonomice, přestože ty definice a právní rámce se, se liší. Přesto vaše studie doporučuje určité akce na evropské úrovni, včetně nových pravidel pro veřejné zakázky a státní pomoc. Proč si tedy myslíte, že potřebujeme jednat na této úrovni, když se zdá, že vlastně žádný problém v, oblasti, v této oblasti neexistuje? Děkuji. Paní Grapíny, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych vám také chtěla poděkovat za předloženou studii. Velice si ji cením a chci říci, že je velice důležité to, o čem jsme tady diskutovali ráno, byly to zbraně, ale zdá se, že sociální ekonomika pro kolegy není až tak eh, atraktivní. Přitom kvalita života, to je věc související s lidskou důstojností, jde napříč politickými eh, názory a politickým spektrem, takže velice dobře, že o této věci dnes diskutujeme. Eh, dovolím si některé návrhy a návrh také pro Vicky, pro předsedkyně našeho výboru. Vy jste uvedli, že by bylo dobré, kdyby DG Grow vytvořilo určité oddělení, které by se věnovalo sociální ekonomice. S tím já plně souhlasím. Náš parlamentní výbor může požádat o vytvoření takového oddělení nebo přímo ředitelství. Pokud v generálním ředitelství eh, GROW eh, budete zaměňovat sociální ekonomiku za něco jiného, tak eh, vlastně nám toto téma bude pořád vypadávat. V digitálním jednotném trhu vůbec nenajdeme žádnou stopu po sociální ekonomice a když najdete jiné příklady dobré praxe v jiných členských státech, tak by možná bylo dobré, kdybychom my o nich byli informováni a jako europoslanci bychom pak mohli v našich členských státech mohli oslovit podniky, vlády a Dita měla pravdu. Já sama jsem byla podnikatelkou a sama jsem praktikovala sociální ekonomiku při řízení své vlastní firmy, ale já si myslím, že ten přístup musí být mnohem sáhlejší vzhledem tomu, když zvážíte různou úroveň kvality života. Ehm, v některých členských státech by určitě byly určité skupiny negativně eh, ovlivněny. Myslím si, že sociální ekonomika a konkrétní příklady, které si můžeme najít v jednotlivých členských státech, které se vedou v této oblasti lépe, mohou zajistit růst i v jiných oborech a na jednotném trhu obecně. V tuto chvíli máme jednotný trh a snažíme, snažíme se ho maximálně využít, ale nesmíme sociální ekonomiku přehlížet. Takže pokud bude souhlasit eh, Vicky a kolegové v IMCO, tak si myslím, že by skutečně v DG Grow mělo vzniknout nějaké oddělení pro sociální ekonomiku. A pokud byste měli příklady osvědčené praxe, tak se s námi o ně prosím podělte. Děkuji. Děkuji. Já za sebe bych chtěla říci, že vím, že komise už nejméně pět let se pohybuje tak trochu v kruhu a snaží se vytvořit statut pro vzájemné společnosti v sociální ekonomice. A přitom sociální ekonomika je nesmírně důležitá. Já se teď nechci vracet e, k těm e, právním argumentům, které už mnohdy zazněly a trvaly by další hodinu. Potřeba tento problém vyřešit. Souhlasím s Ditou, že jsou tady různé modely v různých členských státech. Je potřeba je respektovat v některých členských státech. Sociální ekonomika jako model může být eh, ziskovější, někde je to čistě nezisková koncepce, dochází zde k překrývání se sdílenou ekonomikou na jednotném trhu platforma sdílené ekonomiky zavádí zcela nové modely, takže je potřeba si uvědomit, že v některých členských státech eh, k, už došlo k určitému vývoji mm, v oblasti sdílené ekonomiky, vznikly tam organizace firmy, a také v modelu sociální ekonomiky. Vy jste například uváděli ten příklad španělské organizace, která eh, prošla krizi díky flexibilnímu přístupu zaměstnanců. U nás zase některé organizace, byť byly komerční, se dobře vedly v krizi, protože jejich zaměstnance také projevili velikou flexibilitu. Takže ono to nemusí být buď a nebo. V některých jiných člen, členských státech eh, mohou fungovat organizace zase jiného typu, které rovněž eh, přijali tento přístup eh, a nastavili dobré vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pokud hovoříme o sociální ekonomice, tak je mm, třeba zajistit, abychom opravdu srovnávali jabka s jabkama. A teď máte dvě minuty, pánové, na reakci, abychom mohli začít s další prezentací. Samozřejmě, že teď nemáme čas na reakce na všechny otázky, ale řada z vašich dotazů se eh, vzájemně podobala a často se týkala obav, eh, že někteří aktéři eh, za sociální ekonomiky se neprosazují na jednotném trhu. My se tím vracíme k té otázce definice a toho, zda sociální ekonomičtí aktéři mohou fungovat se stejným statutem, jako mají v jednom členském státě, také v jiném členském státě. Zatím bez obecné definice je to velice obtížné, aby aktér z jednoho státu se etabloval a fungoval v jiném členském státě. A právě proto asi vzniká tam eh, určitá obava. Teď eh, k tomu, co jste říkala o ekonomice sdílení a o sociální ekonomice. Já si myslím, že tady jistě nějaké stečné prvky jsou, ale musíme být opatrní při definování sociální ekonomiky, protože ekonomika sdílení, ta může mít dopad na sociální ekonomiku obecně. Abych uvedl příklad eh, Existuje jedna firma, která se snaží obcházet zavedené režimy Eh, v jednotlivých eh, členských státech a toto, takové podnikání je třeba vždy otestovat eh, tou naší mm, definicí sociální ekonomiky a podle toho rozdělit aktéry na ty, kteří fungují v rámci sociální ekonomiky a kteří jsou mimo ní. Asi na ostatní dotazy odpovíme písemně, protože už nemáme čas. Já bych jenom doplnil k tomu, že potřebujeme definici pro sociální ekonomiku a její aktéry. V naší studii jsme naznačili, že jsou tady určité překážky, které aktéři, jako jsou vzájemné společnosti, družstva, na které narážejí, když působí přeshraničně. A jde o to, že chybí celoevropský statut připomenu, že takovýto statut by nenahrazoval statut národní, ale byl by jakýmsi doplňkem k vnitrostátní legislativě. Nešlo by o to, že bychom se evropské úrovně Evrop, celoevropským statutem něco nahrazovali členským státům protože my chápeme, že je tady obrovská kulturní, historická, tradiční dimenze toho, jak chápeme sociální ekonomiku a to nechceme mm, narušovat Chceme to jenom doplnit eh, o to, jak by mohly celoevropsky fungovat tyto aktéři na jednotném digitálním trhu. Okay. So we'll follow up and continue following up. Dobře, takže budeme nadále eh, eh, zvažovat to, co navrhla paní Grapiny. Já myslím, že to budeme muset vyřešit na zasedání koordinátoru. Tímto děkuji a přesouváme se k dalšímu bodu na programu jednání což je prezentace úvodní analýzy, pokud jde o náklady e, zavedení pohraničních kontrol v Schengenu na jednotném trh e, a dopad těchto opatření na jednotný trh. 25. E, ledna 2. února se sešli koordinátoři a byli požádáni o, původ, o úvodní naléhavou analýzu. Teď máte před sebou skutečně jenom uh, Um, orientační návrh, takže ty údaje, ty, ty čísla berte maličko s rezervou, protože času bylo na zpracování této analýzy skutečně málo, včetně ověření konkrétních číselných údajů. Došlo uh, ke kompilaci údajů ze stávajících zdrojů, které parlament nemohl dostatečně ověřit. Teď tedy eh, dojde k rozpravě, k výměně názoru ohledně tohoto tématu jako takového, spíše než bychom se soustředili na argumentaci ohledně jednotlivých eh, čísel a konkrétních číselných údajů, protože znovu opakuji, že naše útvary v parlamentu neměly tentokrát dostatek času na to, aby veškeré in, informace důsledně ověřili. Spíše tedy se dívali na to, jaké průkazné informace mimo parlament v tuto chvíli existují, pokud jde o dopad těchto opatření na jednotný trh. Konečná studie k tomuto tématu by měla být k dispozici zhruba v polovině dubna a pak bude předběžně 21. dubna představena v IMCO. Výbor Libe paralelně také začal posuzovat dopady Eh, pohraničních kontrol v rámci své kompetence, také se zadali eh, studii, více se ovšem soustředí na volný pohyb osob, zatímco v našem výboru se spíše soustředíme na to, jakým způsobem se Schengen a pohraniční kontroly projeví na fungování jednotného trhu a na volný pohyb zboží a služeb. Teď předám slovo autorům této úvodní analýzy, aby ji představili. Patricia Silvia Dacuna. Okay, thank you. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji eh, také eh, všem, kdo se podělili na původním posouzení současného stavu eh, Schengenu. Posouzení se především zabývá ekonomickými aspekty a výzvami způsobené dočasným zavedením hraničních kontrol. A jsou to tedy předběžná zjištění a čísla, která uvádíme, jsou pouze původní. Ehm, ehm, analýza zcela jasně ukazuje, že je eh, těžké udělat nějakou dlouhodobější ehm, studii, eh, která by se dívala eh, časově do většího do větší vzdálenosti. Tak to bude dále diskutováno na budoucím workshopu. Můžeme se již podívat na druhý uh, diapozitiv. Druhý diapozitiv ukazuje ukazuje strukturu naší prezentace. No, já doufám, že se dokážeme eh, dostat eh, k tomu správnému diapozitivu. Tento, ano. Takže nejdříve se podíváme na Schengen v této perspektivě, dále budeme analyzovat přínosy jednotného trhu a dopady opatření, které byly zavedeny a nakonec eh, uvedeme několik klíčových výzev. Služby, zboží, kapitál i občané mají volný pohyb eh, v EU, což je jeden z největších výdobytků eh, v EU. Je to velice důležité toto zdůraznit. Schengenská dohoda je, do, je vlastně doplněním jednotného eh, trhu a zaručuje ty čtyři svobody, které byly zmíněny ve smlouvě. Volný pohyb je nejpozitivnějším výsledkem integračního procesu EU i podle údajů Eurobarometru. Jak vidíme na mapě, eh, jsou zde zdůrazněny země, které jsou součástí Schengenu a země, které jsou mimo Schengen. Na tomto diapozitivu eh, vidíte hlavní cesty používané eh, v migrační krizi a také o hlavní eh, toky lidí do EU eh, přes některé třetí země. Jde o, pří, o toky ve velkých počtech. <clears throat> Některé země zavedly vnitřní kontroly na hranicích právě vzhledem k těmto velice početným příchodům. Podle kodexu je článek 23 až 26 v kodexu o Schengenu, kde se hovoří o dočasném zavedení kontroly. Jiná opatření možná nejsou, kromě těchto ustanovení, o které jsem zmínila. A e, jakékoliv opatření, které není zmíněno v kodexu Schengenské dohody, e, je nelegální. <clears throat> Mm jiná, jakákoliv jiná opatření by pak vyžadovala změnu smlouvy. Opatření, která byla zavedena podle článku 23 a 25, eh, mají omezenou platnost. To znamená, že kontroly mohou být dočasně zavedeny, ale neznamená to, že jsou jednotně uplekována na všech hranicích. Eh, kontroly se zaměřují na určité části hranic, na určité přechody a jsou dočasné, nejsou dlouhodobé. Mapa ukazuje zeměpisné oblasti, kterých se týkají tyto hraniční kontroly, například eh, když někdo jede z Belgie do Francie, to neznamená, že bude automaticky kontrolován, i když Francie zavedla eh, hraniční kontroly. Eh, podobně na rakousko-německé hranici jsou také zavedeny kontroly. Eh, kontroly jsou možné i na německo-belgické hranice, i když nejsou systematicky prováděny. A nyní se podíváme na přínosy pro jednotný trh. Podíváme se na přínosy jednotného trhu a podíváme se, jak na ně dopadá znovu zavedení hraničních kontrol v šengenské eh, aspektu z ekonomického a makroekonomického eh, hlediska. Jaký dopad má omezení pohybu? Eh, takovéto posouzení by mělo vycházet z přidané hodnoty Schengenu pro EU. E Tady to vidíme že empiricky je zcela jasná přidaná hodnota v sedmi oblastech. HDP, investice, mobilita, malé střední podniky, zaměstnanost, obchod. A to zcela jasně jsou pozitivní dopady na pracovní trh i na ekonomiku. Tyto přínosy ale teď jsou ohroženy tím, že nedávno byly zavedeny kontroly na některých hranicích. Stručně řečeno, v rámci šengenské dohody eh, jsou tady eh, tři hlavní dopady kontroly. Eh, přinášejí konkrétní náklady. Dále zmenšují výhody jednotného trhu, který tady již existuje řadu let a také ohrožují budoucí přínosy. Jak eh, víme, eh, takovéto přínosy jednotného trhu jsou stále ještě velice velké. Probereme si všech těchto sedm oblastí a podíváme se, jaké jsou tam dopady. Mobilita. Mobilita je eh, samozřejmě okamžitě ovlivněna zavedením hraničních kontrol. Týká se to přepravy zboží, cestovního ruchu a dojíždění do práce. Eh, zavedení kontroly zpomaluje eh, dovoz zboží. Zboží, které je eh, dopravováno po silnicích, je tedy spožděno často o tři hodiny. Dochází tedy k zpomalení dopravy. Dopravní a logistické firmy již zaznamenaly zvýšení nákladů. 50-60 eur na hodinu spoždění za každé vozidlo. Eh, také se odhaduje, že dodatečné náklady budou 3 miliardy eur ročně pro dopravní oblast. A to se týká jenom dopravy. Podíváme se na další eh, diapozitiv a vidíme, že eh, to má dopad na vývoz. Eh, zejména v zemích, jako je Německo, Nizozemsko, Francie, které hodně závisí na eh, obchodu uvnitř EU. Pro ty to bude znamenat velký nárůst v nákladech. Eh, podívejme se na procento oproti HDP. Dopad bude ještě větší na malé a střední země, jako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko. Ty by mohly být velice výrazně ovlivněny. Přesné náklady ovšem budou samozřejmě záležet na tom, jak rozsáhlé budou eh, ty kontroly. Budou omezené, budou namátkové nebo budou systematické a dlouhodobé eh, protože eh, zatím nejsou jasně stanoveny ty úzké profily. Dále to bude také prodloužení doby při dojíždění do práce. Mnoho obyvatel eh, pracuje za hranici, například 6% je to na Slovensku, eh, také v Maďarsku, v Estonsku. Tady určitě kvalita života těchto lidí, kteří dojíždějí do práce za hranice, eh, bude výrazně ovlivněna. Gutrand Wolf odhaduje ekonomické náklady na 3 až 4 miliardy eur ročně. Za třetí, kontroly by mohly mít velký potenciální dopad na eh, cestovní ruch. Jednodenní výlety eh, kvůli cestovnímu ruchu nebo nákupům budou výrazně eh, ovlivněny a přitom právě tyto jednodenní cesty za hranice mají velký přínos pro zmíněné regiony. Ve sdělení je řečeno, že dopad na cestovní ruch by mohl být 10 až 20 miliard ročně. Tyto dopady na cestovní ruch budou zejména vysoké, když zavedení hraničních kontrol eh, bude doprovázeno eh, ještě eh, ukončením existence šengenského vizu, viza. Vidíme tedy, že se vrátíme ještě k prv tomuto diapozitivu, to je byla mobilita, nyní se podívejme na malé střední podniky. Malé střední podniky mohou být hodně ovlivněny v dopravě například je velmi mnoho malých a středních podniků, které fungují eh, s velice malým eh, rozsahem zisku. Eh, jsou to Ehm, podniky, které jsou zapojeny do celých řetězců aktivit, jakmile budou mít zaznamenány spoždění, může dojít k celému přerušení daného řetězce, což znamená, že malé a střední podniky mohou ztratit eh, obchodní partnery a to má velký dopad na jejich podnikání, dopad na spotřebitele. V středně době spotřebitelé budou asi platit eh, vyšší cenu za zboží i za služby. Beze sporu zvýšené náklady budou promítnuty do ceny zboží, takže to zaplatí spotřebitelé. Eh, spotřebitelé zaplatí tento účet. To znamená, že se sníží jejich koupěschopnost. Jak to dopadne na pracovní trh? Menší mobilita eh, zabrání lepšímu rozložení a využití eh, dovedností a bude to mít velký dopad jak na podniky, tak na osoby, které hledají zaměstnání. Eh, mnoho evropských zemí zaznamenává stárnutí eh, obyvatel a omezení mobility může ovlivnit budoucí potenciál EU. Eh, když se podíváme na některé sektorové aspekty, jaký je makroekonomický dopad zavedení kontrol? Nejdříve na oblast obchodu. Dopad na obchod může být výrazný, protože evropská ekonomika velice silně závisí na vnitro komunitárním obchodu. Eh, až do roku 2011 bilaterální obchod eh, se zvyšovalo 10 až 15 eh, když oba partneři patřili do šengenské zóny. A naopak stále zavedení hraničních kontrol by pravděpodobně vedlo k velkému snížení obchodu eh, v rámci Schengenu. Studie ukazuje, že negativní dopad na obchod eh, mezi zeměmi Schengenu eh, by byl značný. 10% až 20% Francouzský ústav CEPI vypočítal, že bilaterální obchod by se snížil o 11,5 v průměru do roku 2025. A pokud tomu tak bude, představovalo by to eh, jako uvalit 3 další daň eh, na eh, tyto výrobky, což je hodně. Snížení volného pohybu Omezení volného pohybu by mělo dopad i na finanční toky, i na investice, protože eh, by to bylo již mnohem méně zajímavé pro investory. A poslední diapozitiv nám ukazuje, že by tady byl dopad na růst. Chceme-li se podívat na náklady, možné náklady stálého zavedení hraničních kontrol, Musíme se na to podívat z dlouhodobějšího hlediska, nejenom na to období zavádění kontrolu. Když použijeme model Mirage ze CEPy, tak simulujeme dopad na HDP během deseti let. Podle těchto výpočtů HDP šengenské zóny by kleslo o 1,9 do roku 2025. To by byla ztráta, která představuje eh, přes 100 miliard eur do roku 2025. A to by především eh, vedlo, eh, bylo způsobeno poklesem obchodování uvnitř EU. Dále tady máme některé další údaje, které odhadují také dopady během deseti let. Kumulované snižování HDP by bylo 240 miliard eur. To je ta optimistická verze. A pesimistická verze říká, že by kumulované HDP, eh, ztráta HDP byla 1,8 eh, celá eh, tisíc miliard. Této výpočty ovšem jsou samozřejmě v této fázi velice obtížné. Nemůžeme tedy zcela jasně říci, zda dočasné zavedení hraničních kontrol se časem Eh, překoná. Zatímco samozřejmě eh, trvalé zavedení kontrol by mělo trvalé a dlouhodobé dopady na evropskou ekonomiku. A teď se díváme eh, do posud na dopady uvnitř EU. Ale když ještě tady bude vliv vnějších faktorů, jako například zpomalení čínské ekonomiky, tak všechna ta čísla, o kterých jsem hovořila, budou ještě výrazně vyšší. Naše analýza tedy klade jednoduchou otázku, jaké jsou ekonomické náklady a účinky eh, zavedení selektivních kontrol eh, v rámci Schengenu. Můžeme tedy na závěr říci, že zavedení překážek do volného pohybu osoby zboží by mělo negativní dopad na ekonomiku. To je první pokus kvantifikovat dopady eh, omezení šengenských eh, výhod. Je tady zapotřebí ještě dalších, hlubších eh, Eh, analýz v klíčových eh, eh, aspektů, jako je cestovní ruch, doprava, digitální ekonomika, příhraniční ekonomika. Tady je celá řada aspektů a je tedy obtížné mm, z našich původních konstatací vyvozovat další, dalekosáhlejší závěry. Naše výsledky ukazují, že Pokles eh, eh, mobility eh, přes hranice znamená také pokles HDP, pokles obchodu a pravděpodobně by to mělo ještě další dopady na další sektory. Když se díváme na toto téma z mnoha úhlu pohledu, pak můžeme lépe porozumět, jaké dopady to má na evropský jednotný trh a jaké dopady to bude mít v budoucnosti. Děkuji. Děkuji za zpracování eh, takové analýzy za tak krátkou dobu. Byla to pouze úvodní prezentace, jak už jsem říkala, a bude k dispozici na webových stránkách. Určitě by nám pomohlo, byť vím, že nechcete zacházet teď do podrobností, pokud jde o ty číselné údaje, ale kdybyste tam mohli uvést nějakou referenci, zdroj těch údajů, odkud je přebíráte, protože tím pádem můžeme snáze Eh, pochopit, eh, zda komise mluví o komisi, nebo tady čerpáme z údajů nějaké třetí strany. Děkuji. Anne Maria Koraca byl, eh, vystoupí jako první. Děkuji. Na mě udělalo obrovský dojem, že jste v takto krátké době dokázali zpracovat takovou analýzu, takovou průkaznou základnu. A důvod, proč jsem iniciovala, iniciovala společně s EPP a také s Vicky a dalšími kolegy v koordinátorech tuto studii, je proto, že celou iniciativu považuji za velice závažnou. Nemůžeme totiž hovořit o Schengenu čistě z hlediska migrace, uprchlíků a terorismu, byť eh, to je pochopitelně velice důležité. Ale jsou tady také ekonomické dopady znovu zavedení pohraničních kontrol a tento aspekt eh, musíme proskoumat. Je to naše základní odpovědnost. Myslím si, že mm, do jara by to pro nás mělo být eh, prioritou číslo jedna. Jsou tady velice krátké lhůty pro dočasné zavedení pohraničních eh, kontrol jsou chápány jako poslední možnost eh, z důvodu veřejného pořádku a eh, tato kritéria postupně vyprší a bude potřeba konfrontovat členské státy s tím, zda nejsou v rozporu s kodexem o Schengenu. Takže posouzení dopadu znovu zavedení kontrol na volný pohyb v Unii, což jde mm, ruku v ruce s mm, volným pohybem osob, tak eh, toto vše bude potřeba zvážit, protože bude poškozen tedy volný pohyb nejenom osobný, brž také eh, zboží a služeb a bude to mít eh, další ekonomický vliv. Kromě toho vidíme, že některé členské státy také uvalují odpovědnost na přepravce při znovuzavedení kontrol v případě v rámci eh, uprchlické krize, kdy jsou odhol, odhaleni uprchlíci v, v nákladních eh, vozidlech eh, jsou uplatňovány sankce, pokuty, tím rostou tedy další náklady, rostou náklady pro v dodavatelském řetězci, pokud dochází ke spoždění dodávek. V některých členských státech jsou pokuty, sankce za takováto spoždění vysoké. Takže já jsem velice ráda, že jste schromáždili výstupy ze stávajících studií. Je jich tady několik, jsou to velice eh, důvěryhodné, prominentní organizace, které již zpracovaly některé studie a je potřeba, abychom opravdu měli průkazné informace než učiníme nějaké závěry. Ale již ta čísla, které jste prezentovali vy, jsou dosti hrozivá a myslím, že je potřeba začít být na poplach. Jsem velice ráda, že jste tam také zapracovali přeshraniční obchod a přeshraniční pochyb eh, pracovníků, protože často eh, je situace taková, že lidé žijí v jedné zemi, ale pracují eh, v sousedním členském státě, že jste nezapomněli také na pohyb osob kvůli nákupům v rámci cestovního ruchu, protože to vše má dopad na konkurenceschopnost a pracovní místa v EU. Těším se, vážení kolegové, na další spolupráci. Já bych teď navrhla, že by výbor IMCO inicioval usnesení k celému tématu. Myslím si, že je opravdu důležité, abychom na základě výsledků vaší vynikající studie, ačkoliv je to pouze její úvodní podoba, abychom z toho vyvodili nějaké politické závěry jako výbor IMCO i jako celý Evropský parlament. Členské státy totiž dosti um, spochybňují volný pohyb eh, osob, což je jeden um, ze základních pilířů jednotného trhu. Děkuji nyní Carlos, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, za tuto prezentaci a tento návrh mm, zprávy. Já jsem navrhoval ve výboru LIBE, abychom požádali eh, PRS, eh, aby rozšířila působnost, protože když zvažujeme náklady neexistence Schengenu, tak eh, vnitřní trh je samozřejmě zásadním aspektem, jak vysvětlila paní Korasa Belt, ale jsou tady také mm, další aspekty celého problému, které bychom eh, měli řešit. Celý Evropský parlament by tudíž měl řešit tento problém ze všech hledisek a odpovědět na otázku, jaké náklady vzniknou, pokud nebude v EU existovat Schengen a Půjde to určitě nad rámec eh, jednotného trhu nebo respektive kompetencí eh, výboru IMCO. Souhlasím s našimi hosty v tom, že v tuto chvíli není možné říci, jaký bude rozdíl mezi tím, že uzavřeme veškeré hranice nebo že uzavřeme eh, pouze jejich část. Pokud jsou hraniční kontroly dočasné a omezují se pouze na některá místa, tak eh, se těžko posuzuje, jaké náklady to sebou nese. Proto si myslím, že by se studie měla soustředit na nejhorší možný scénář, tedy co se Evropě stane, pokud eh, přijdeme o Schengen úplně. Já se totiž bojím, že pokud eh, budeme postupovat tak, že některé členské státy budou velice často znovu zavádět pohraniční kontroly, bude to mít dominový efekt, takže i české státy, které tak zatím nečiní, k tomu brzy přistoupí. A nakolik v tuto chvíli víme, Rada pracuje na alternativě, že by se uplatnil článek 26, jinými slovy, že bychom dali vlastně právní základ. Já mám vůbec velké pochyby o zákonnost celého kroku, ale to už je zase jiná věc ale že bychom takto umožnili všem členským státům eh, zavést novou pohraniční kontroly až eh, na eh, dva roky. Nemluvíme už o dvou, tří či čtyřech měsících, ale spíše o dvou letech. Druhá věc. Chtěl bych zdůraznit že ty náklady budou skutečně obrovské v oblasti cestovního ruchu, v oblasti obchodu, mobility pracovní síly, dojde ke zpomalení dodávek zboží. A tento aspekt chci zdůraznit, protože to souvisí také se zbožím podlehajícím zkáze, kdy Vzpomínáte si před několika lety, když byly problémy s tou sopkou na Islandu, tak došlo k obrovským škodám při přepravě zboží, které rychle podléhá zkázem. To jsou tedy oblasti s vysokými náklady, ale musíme vnímat i oblasti nepřímých nákladů, které totiž nemusí mít přímý vliv na jednotný trh, ale ten jejich vliv není zanedbatelný. Příklad, pokud některé členské státy znovu zavedou pohraniční kontroly a budou muset eh, mm, hradit náklady související s těmito kontrolami, Karlosi přerušuje eh, ho paní předsedkyně. Pan komisař již čeká eh, před dveřmi. Chápu, že to, co chceš říct, je důležité, ale máme málo času. Ano, jenom eh, dvě věci. Eh, ty nepřímé náklady eh, musíme určitě řešit také, protože pokud členské státy už nebudou mít peníze na dobré fungování pohraničních kontrol, nebo jestliže je budou muset vynaložit na kontroly, budou chybět jinde. A teď už to zestručníme ještě k těm číselným údajům. Chápu, že tato čísla jsou často odhadem ročních nákladů a že jsou tam také kumulativní odhady až do roku 2025. Tady si myslím, že jasně, říci, jasně třeba si říci, jaké jsou roční náklady a jaké náklady už nejsou na té roční ehm, bázi, abychom podkopávali důvěryhodnost eh, studii. Proto bych poprosil EPRS, aby opravdu opatrně zacházela eh, s čísly protože parlament nemůže na jedné straně říkat, že náklady na zrušení Schengenu budou znamenat jednu miliardu a Petlsman bude eh, říkat, že to je skoro 500 eh, miliard. Zkrátka ta čísla se nemůžou takto eh, diametrálně lišit protože tím, jak si mm, bude podkopána důvěryhodnost našich studií. Děkuji, Aven Stefany, děkuji. I já si cením eh, veliké jasnosti a rozsahu této studie. Mám pouze jednu otázku. Zda bychom mohli vypočítat, kolik pracovních míst eh, zanikne v tom nejhorším možném scénáři. Děkuji. Děkuji, pan Danty. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, za veškeré informace. Myslím, že se eh, ukázalo, že jsou tady dva hlavní jevy s šengenskou krizí související migranti a terorismus. A dnešní studie eh, nám prezentuje náklady dopadu těchto dvou jevů a na Schengen a na Evropu v příštích měsících. Když se zamyslíme nad tím, co nás čeká v budoucnu, tak eh, bude potřeba řešit zejména dopad na jednotný trh. A pokud to vezmeme z hlediska přepravy zboží, tak eh, Často, když hovoříme o, o migrační krizi a terorismu, tak e, neberme v potaz náklady, které vzniknou, pokud e, Schengen bude zrušen. Na tyto náklady musíme myslet, protože k těm by došlo, když by byl Schengen zrušen. Takže spíše než rušit Schengen je potřeba řešit příčiny, které současnou krizi způsobují. To znamená řešit terorismus, a obnovit eh, hranice nejenom kulturní a nebo ekonomické. To by byla tragédie, kdyby k tomu došlo. Já, ten... Ano, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat za takovouto práci, která jste byla prezentována. Zajímalo by mě, kdybyste pracovali dále a e, ta čísla představili ještě detailněji, to znamená, na jakém základě ta čísla se zakládají. Ne, ne, nevím teď úplně jasně, zda ta čísla vycházejí ze stávající situace, kterou máme teď, případně kdy když by byl obecně e, zrušen šengenský prostor, takže eh, podrobnější nějaké členění nebo podrobnější eh, detaily těch čísel. Děkuji. Dita Charanzová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že můžeme, paní předsedkyně, můžeme o tomto tématu mluvit hodiny. Já to jenom vezmu stručně. Chci vám eh, předně poděkovat za takto rychle zpracovanou studii. Jinak souhlasím s Anou Marií, pokud jde o význam této zprávy. A za třetí, myslím si, že bychom se měli pokusit schromáždit maximum informací z různých zdrojů. Mluvili jste o Bertelsmanovi, ale jsou tady další zdroje, jenom poprosím o přesnost ve zprávě, abychom věděli, o které zdroje se jedná. A poslední věc, mohli byste také být přesnější, pokud hovoříte o jednotlivých státech, nebo respektive hovořit o jednotlivých státech, protože vy spíš mluvíte obecně o Unii, ale ono je důležité a také zajímavé pro nás poslance, mm, kteří se účastníme národní debaty, abychom věděli, jak ta situace dopadá na jednotlivé členské státy. Děkuji. Pan Živans. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za tuto velice jasnou prezentaci. Myslím si skutečně, ty užitky ekonomické Schengenu pro rozvoje evropského ducha. Co se týká čísel, stejně tak jako paní Gebhardt, tak se domnívám, že je naprosto nezbytné, abychom měli přesnou informaci, odkud ta čísla pocházejí, protože velmi dobře vidíme, že tato čísla musí být podložena velice dobrými argumenty, pokud chceme, aby jim občané uvěřili. Třetí věc, když e, není to pouze rozum, který převládá v politice, jsou zde také emoce, jsou zde také city. A například v Spojeném království se nyní eh, by se diskutovalo spíše o vstupu do Schengenu a ne o vystoupení z EU, kdyby rozum převládal. Takže vidíme, že ty eh, otázka nákladů, jaké jsou náklady spojené se zrušením šengenského prostoru nebo ne, toto je zásadní věc, která musí být skutečně rozšířena a zohledněna v širším kontextu. To znamená, také spojeno s bojem proti nelegálnímu přistěhovalectví a proti terorismu zejména. Děkuji. So just to clarify. Takže abychom si tedy objasnili, jak na tom jsme. Já eh, nebudu eh, čekat, že se tady eh, vlastně budeme věnovat tomuto. Spojené království v Schengenu není a nemá v úmyslu se tam zapojit, aby se to takto zdůraznilo. Je zcela jasné, že vnitro eh, hraniční kontroly musí být posuzovány, když se díváme eh, také na to, co je třeba udělat z hlediska posílení vnějších hranic. Čili musíme eh, být opatrní, když tady říkáme některé odhady, některá čísla, <clears throat> abychom to říkali jasně a transparentně. Protože když se přijde s velkými prohlášeními a s velkými čísla, s čísly, eh, můžete vytvořit určité nejistoty, které sami o sobě pak povedou eh, k dalším snižováním investic, růstu a podobně. Čili musíme být opatrní, abychom eh, nepřehnali ty odhady, abychom tak vlastně nevytvořili ještě větší nejistoty také mezi investory. Eh, já budu ještě diskutovat eh, se koordinátory, zda chceme mít nějaké usnesení eh, teď, nebo až bude vaše práce ukončena v, dub, v Dubnu, nebo zase také můžeme spojit s výborem LIBE, které se tomu také věnuje, abychom měli jistotu, že se věnujeme každý svým pravomocem a propojit takto dvě oba výbory. Já nechci, aby komisař Moskovici čekal příliš dlouho, takže děkuji. Vážení kolegové, omlouvám se. Eh, pokud si přejete se usadit, tak poprosím eh, v tichosti, abych mohla představit, eh, uvést pana komisaře. Okay. This next item on the agenda. Takže dalším bodem na programu je výměna názoru v rámci strukturovaného dialogu s panem komisařem Moskovisem. Děkuji za to, že jste dnes dorazil. Vy odpovídáte za ekonomické a finanční záležitosti zdanění a cla. Eh, bohužel v loňském roce takováto výměna názorů s vámi neproběhla. Byli jsme tedy pak v září v situaci, kdy jsme tady řešili delegovaný akt týkající se celního kodexu Unie. Vznikla celá řada problémů s napjatým časovým harmonogramem a původně nám komise řekla, že nebude možné zohlednit ehm, žádné změny, ale já děkuji vašim eh, spolupracovníkům, kteří naše některé eh, naše změny zohlednili. Máme tady paní Gebhardt, paní Dion eh, a já jsem navštívila největší evropský přístav v Rotterdamu jako parlamentní delegace a byli jsme mm, zneklidněni tím, že změna v celním kodexu tam dosti zkomplikuje obchod v rámci Evropské unie. Máme tedy jisté mm, obavy, že celní kodex nebude fungovat efektivně účinně a že nepomůže budování hospodářského růstu. Když se teď podíváme na mm, návrh eh, zprávy paní Kalas, eh, o které jsme tady hovořili Eh, včera, eh, tak bude potřeba to projednat, eh, stejně jako akční program pro cla a vztah mezi celními a dohledovými orgány. Je tady tedy celá řada věcí, které teď probíráme v našem výboru a o tom budeme hovořit. Předám teď slovo panu komisaři. Já předpokládám, že naši poslanci budou chtít také diskutovat o záležitostech, které souvisejí s daňovými otázkami, pokud to má dopad na jednotný digitální trh, protože tomu se věnovala například paní Gebhardt, paní Kala zpracovává zprávu o jednotném digitálním trhu a to opět souvisí s vaší kompetencí v daňové oblasti. Já začnu také sestavovat eh, řečnický seznam. Pane komisaři. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Místo předsedové, vámi a pánové poslanci, jsem velice rád, že zde dnes mohu být mezi vámi. Děkuji za pozvání. Je to po čtvrté, kdy tedy eh, za, za tento týden, kdy mluvím v Evropském parlamentu a je také pravda, že intenzita těchto diskusí zobrazuje ten význam, který klade eh, tento výbor výměně názorů tedy s Evropskou komisi. Téma celnic je určitě možná méně mediální, ale význam pro Evropu nesmíme zanedbávat, zejména ve stávajících podmínkách. Mám na mysli zejména uprchlickou krizi nebo boj proti terorismu. V této době hodně hovoříme o krizi, kterou zažívá Evropská unie, ale existuje také jiná Evropa, která je tak efektivní, ale a až tak, že občané zapomínají na její existenci. Evropská unie patří k určitým danostem, které považujeme jako nabité jednou provždy. Do té míry jsou jádrem naší konstrukce. Bez vlastně eh, celní unie by nebyl takový společný obchod. Víte, že celní unie je jedna z exkluzivních kompetencí Evropské unie, také jedna z nejstarších, vznikla v roce 1968, je to příspěvek 12,4 k rozpočtu Evropské instituc eh, Unii do rozpočtu Evropské unie 123 tisíc úředníků nebo zaměstnanců, kteří denně bojují na více než tisíci celních místech mají velmi inf- služby velmi, nebo celnice jsou vybavené informačními problémy, bojují proti padělání daňovým únikům, podvodům, pašování zboží, praní špinavých peněz a tak dále. Politika Evropské unie nestratila nic ze své modernity nebo ze své relevantnosti mohu říci ze své zkušenosti ministra financí, že velice respektují zaměstnance celnic, takže jednot, celní unie je vlastně zhmotnění té Evropy, která nás ochraňuje. Právě o této Evropě budu dnes hovořit, než se dostanu do větších podrobností, jakým způsobem se celní politika prohlubuje. Jeden z klíčových bodů je vlastně zajistit bezpečnost občanů, protože terorismus je jádrem politické agenty. Jedno číslo uvedu, co se týká mezinárodního obchodu se zbraněmi. Více než 4 tisíce zbraní a milion střeliva, které bylo v roce 2014 zabaveny. Uvedu ještě bezpečnost potravin, bezpeč, zdravotní bezpečnost nebo nebezpečné eh, výrobky, které jsou stahovány z trhu. Další role celnic je méně známá, ale také zakotvená v politických prioritách. Mám na mysli zejména ochranu životního prostředí. Zde je role celnic také určující pro ochranu zanikajících, vymizejících druhů nebo také v boji proti odlesňování. Konečně zapojení Evropy do globalizace tím, že usnadňuje zákonný obchod v následujících letech co se týká růstu mezi rozvíjejícími se a rozvojovými zeměmi. 90% růstu bude probíhat vlastně mimo evropské hranice, takže zahraniční obchod, jak víme, se bude rozvíjet rychleji než obchod vnitřní, tedy v rámci evropského jednotného trhu celnice, které již řeší 16 světového trhu, 1400 miliard euro, musí být schopny se přizpůsobovat eh, tady tomuto tempu globalizace migrace. To tedy bylo pár slov na úvod, abych připomněl roli celnic, která je skutečně velice důležitá a abych také vytvořil určitý rámec té debatě. Znáte ty hlavní hlavní záležitosti související s celnicemi, aby mohly celnice nadále plnit svou roli, to znamená chránit a usnadňovat, zprostředkovávat mezinárodní obchod, tak se musí nejprve dokončit jejich modernizace, vyplnit určité mezery v některých oblastech a nakonec reformovat řízení zprávu celnic. Na těchto věcech pracujeme společně prostřednictvím více konkrétních iniciativ. Soustředím se na čtyři, které patří eh, k, speci- k specifickým zájmům vašeho výboru. Celní kodex, zavedení akčního plánu ohledně řízení rizik, návrh ohledně sankcí a vymáhání a potom program Celnice 2020. Začnu celním kodexem Unie, který je skutečným katalyzátorem modernizace celnic. Uvedu hlavní cíle kodexu zhmotnit eh, toky informací, omezit papír, modernizovat legislativu v oblasti zpracování, vyjasnit a harmonizovat celní postupy na území celé Unie, aby se zaručilo rovné zacházení s hospodářskými subjekty a posílit dialog tedy mezi hospodářskými subjekty akreditovanými a kontrolou, to znamená určitá odsvědčení, která musí existovat. Takže toto je velice důležitý projekt na no, plná, plné uplatnění těch základních ustanovení kodexu by mělo zajistit, že od 1. května 2016, a toto je zásadní rozvoj, bude vytvořen právní rámec tedy pro uplatňování kodexu. Ten už musí být tedy vlastně dokončen. Druhý bod v posledních měsících. Tři akty byly dokončeny. Je to hlavní akt přenesené působnosti, prováděcí akt a akt v, převádě, eh, v převedené pravomoci pro přechodné období 2016 a 2020. Zde bych chtěl přivítat vynikající spolupráci Evropského parlamentu na tomto textu. Doufám, že v budoucnu budeme pokračovat ve stejném duchu. Možná jedna taková, takové drobné upozornění vzhledem ke složitosti celé této věci se zde vloudily dvě chybičky do toho aktu v přenesené pravomoci. Chtěl jsem upozornit eh, vás na toto, již teď, protože budu potřebovat plnou spolupráci s Evropským parlamentem, abychom tyto body opravili v co nejrychlejší lhůtě. Kodex je velice ambiciozní program modernizace celnic v Evropské unii, který vstoupí v platnost za několik měsíců a ta část informatiky tedy bude hotová až v přechodném období, ale je nutno na tom pracovat. Je, je, je, je příjemné tady pracovat za poslechu hudby. Potom je zde určitá cestovní mapa, která je naplánovaná v rámci pracovního programu Přechod na elektronický systém, vylepšený ten by měl, byl proveden od ledna 2017 do října 2020. Druhá oblast, u které bych se chtěl pozastavit, se týká akčního plánu na posílení řízení rizik. Proč je nutný takovýto plán? Je to jednoduché. 300 miliony prohlášení celních, která se musí zpracovávat, 3 miliony 300 miliard z hodnoty zboží zpracovávané každý rok, takže musíme ty zdroje skutečně skutečně optimalizovat, aniž bychom narušili bezpečnost a narušili eh, obchodní eh, výměny, čili řízení rizik bude Um-, umožňovat co nejlépe a nejefektivněji reagovat v případě hrozeb. Ten plán předložila komise v roce 2014 a bude se uplatňovat do roku 2020. Je založen na analýze existujících slabin, měl by je odstranit eh, různými konsistentními akcemi spolu se zaváděním kodexu ve spolupráci s národními a mezinárodními orgány a s hospodářskými subjekty. Třetí oblast, o které bych se zde chtěl zmínit stručně, to jsou trestné činy. Cílem je zajistit efektivní a spravedlivé celnice vzhledem k hospodářským subjektům. Otázka je jednoduchá. Celnice mohou dobře fungovat pouze tehdy, když zákonné povinnosti hospodářských subjektů budou sladěny na základě eh, celního kodextu a nebudou rozdílné systémy v jednotlivých členských státech. Takže komise navrhla směrnici, který, která by měla zavést eh, globální společnou vizi ten text vlastně by měl posílit důvěryhodnost díky společnému právnímu rámci pro řešení trestných činů a přestupků. Tam to souvisí s prováděním toho celního kodexu, o kterém se se zmínil. Bude to mít také pozitivní dopad na podniky, které budou, eh, ke kterým se bude přistupovat na stejné rovnoprávné bázi ve všech členských státech. Nyní pracujete na stanovisku parlamentu, je to citlivý dokument, myslím si, že někdy jsou určité defenzivní reakce ze strany některých členských států, nicméně byl zde zahájen konstruktivní proces mezi jednotlivými institucemi. Jsem rád, že váš výbor nás podporuje v tomto, bylo to vyjádřeno vyjádřeno zejména na konferenci 15. listopadu a doufám, že i nadále budeme moci počítat s vaší konstruktivní spolupráci na této věci. A poslední oblast, omlouvám se, že jsem hovořil trošku dlouho, je program Celnice 2020, který hraje důležitou roli nebo klíčovou roli v modernizaci celnic zatím ne, ne, nenastalo zpoždění v provádění tohoto programu. Jednak se zde jedná o evropský informační systém, bez papíru tedy. To znamená, že všechny systémy budou centralizovány. Infrastruktura již byla poskytnuta, vybudována v roce 2015, tak jak bylo plánováno. Za druhé, spolupráce mezi cel- pracovníky celnic. Zde to vypadá tak, že spolupráce už přináší své ovoce daleko nad rámec organizovaných schůzí v rámci tohoto programu. A třetí je rozvoj určité referenční příručky celnic na eh, evropské úrovni, který by měl umožnit standardy výkonnosti jednotlivých celnic. Takže tolik, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, na úvod, co, co, o co jsem se s vámi chtěl podělit. Vidíte, že je zde dvojí role celnic chránit a usnadňovat, zprostředkovávat zákonné obchodní výměny, bojovat proti nelegálnímu obchodu. A toto všechno v politickém a ekonomickém prostředí. Rok 2016 bude nesmírně důležitým rokem pro celní unii, klíčovým rokem pro celní kodex. Komise samozřejmě veškeré síly vynakládá k tomu, aby harmonizovaně docházelo k v provádění a aby všichni příslušné zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem zapojeny. Děkuji za vám, vám za pozornost. Thank you, um, Děkuji, pane komisaři. Myslím, že vy jste hodně hovořil o tom, že se přejete dobře s naším výborem spolupracovat. Říkal jste, že je tady ten eh, problém s opravou delegovaného aktu. Já vím, že hodně spolupracujete s některými poslanci eh, našeho výboru ohledně posledního delegovaného aktu, ale v našem výboru eh, už jsme dlouho nemuseli eh, projednávat legislativu o šestistech stránkách. Bylo to trochu znepokojivé, takže navrhuji, že pokud si přejete, aby řada poslanců tady plně spolupracovala ohledně takto technické záležitosti, a tady děkuji panu Živánovi ku příkladu, který se tomu věnuje, ale pokud eh, chceme lépe spolupracovat, tak musíme najít eh, způsob, jak byste nás zavčasu informoval pokud jsou tady mm, zainteresované strany eh, zvnějšku, tak je potřeba, aby k nám přišli, informovali nás, abychom mohli vše společně řešit, protože celní otázky jsou nesmírně důležité. Jsou určitě tedy možnosti, jak bychom mohli zlepšit, a říkám to zdvořile, zlepšit naši dosavadní spolupráci. A my budeme velice rádi, pokud eh, se tady vyslechneme více prezentací, ať už to bude formálně na výboru nebo neformálně v jiném skupení, abychom opravdu eh, mohli společně řešit problémy, než eh, je na řešení příliš pozdě. A tímto už předám slovo koordinátorům pan Švab. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám, pane komisaři, že jste dnes si našel čas a přišel mezi námi. A pouze zdůrazňuji nebo připojí se k tomu, co řekla Vicky Ford. Víme dobře, že máte hodně dalších věcí, které vyžadují vaši pozornost a vaše úsilí, a takže my to zcela respektujeme, ale na druhé straně celnice a můj kolega Filip Živá o tom bude později hovořit. Uh, Celnice jsou skutečně významným cílem a významnou záležitostí pro jednotný trh a nesmíme je eh, podceňovat. Nyní bych se chtěl v Němčině již zmínit o třech věcech, kterými jsem si lámal hlavu v minulých měsících a prosím vás a v komisi, abyste skutečně se eh, je zapracoval mezi ostatní témata. Představme si, když naše socialistická spravodajka z Finska kdyby nedělala, tak bychom určitě na návrh komise všechny vývozy z Evro- Evropské unie do třetích zemí, tak bychom byli nejprve byli museli nahlásit všechny tyto exporty eh, do komisy se všemi informacemi k jejich předmětu a tak dále. A to si nedokážeme ani představit, co by to znamenalo za byrokratickou mašinérii. A proto, dámy a pánové z OLAFu se velice silně ohradili, také mm, tam vyjádřili, máme velký zájem na tom, aby eh, samozřejmě Zřejmě eh, evropský rozpočet byl využíván rozumně, ale nemůžeme akceptovat, aby tady toto vedlo k takovému nárůstu byrokracie. Musíme najít vhodnou rovnováhu mezi tím, takže bych vás chtěl požádat, pane komisaři, abyste v následujících měsících, když budete hovořit o programu 2020, když se bude jednat o sakcelní sankce, abyste skutečně předložili nějaký uměřený, rozumný návrh, aby zajistil, že celní politika Evropské unie slouží občanům občanům a naopak nestaví další bariéry a další hranice. Děkuji. Evelyn Gebhardt. Ano, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za váš úvod. Já samozřejmě souhlasím s tím, návrhem, že velice respektuji práci celníků a celnic, která, kteří odvádějí skutečně skvělou práci a ochraňují nás v Evropské unii. Toto je velice důležitá otázka. Já bych vás také chtěla poprosit, vy jste už vlastně řekl, že, že je to takové předběžné drobné varování abychom neuspěchali příliš práci v rámci těch eh, aktů v přenesené působnosti. Možná byste nás ještě mohl velice stručně informovat o těch dvou konkrétních případech, eh, těch dvou chybičkách, které, jste se, které se vloudily. Bylo by to velmi dobré, kdybychom tuto informaci měli ještě než ten text bude hotov, abychom věděli, na co se musíme připravit. Ještě bych se chtěla zmínit nebo položit otázku z další oblasti, jakožto zpravodajka akcí, eh, aktů v přenesené pravomoci a zejména jde o dvě témata. Jedno se týká sdílené ekonomiky, která je stále daleko sáhlejší a víc, stále více bez hranic. A je to něco, co nabízí stále více šancí v pro hospodářství Evropské unie, ale je zde stále silnější otázka, která vyvstává eh, celních eh, poplatků tedy. A jakým jakým způsobem s tím budeme zacházet. Pracujete na tom, případně jakým směrem jde vaše práce? Toto je velice důležitá otázka, protože bychom chtěli eh, dostat co možno nejlepší odpovědi. A druhá otázka se týká oblasti digitálních obsahů i e, elektronických knih, publikací na internetu a tak dále. Zde je také velká otázka, jak s tím to budeme zacházet, jak se k tomu postavíme. Můžete nám říci, jak jste do toho zapojen, zapojeni, jaké přípravy, jaké práce e, odvádíte tedy na tématu digitálních obsahů, protože si myslím, že toto je také velice naléhavá, důležitá otázka, kterou se velice rychle budeme muset zabývat. Děkuji. Nyní Dita Charancová, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, pane komisaři, za to, že jste eh, tady mezi námi a že se s námi dělíte o své představy. Já mám tři body, ke kterým bych se chtěla vyjádřit. Za prvé, jak víte, ve čtvrtek budeme hlasovat o Eh, zprávě o eh, zprávě a řízení jednotného trhu na plenárním zasedání, to je v rámci eh, procesu evropského semestru. A proto se tedy velice zaměřujeme na provádění legislativy o jednotném trhu a to v doporučeních pro konkrétní země. Jistě budete souhlasit, že jednotný trh je nejslibnější cesta, jak prosadit růst v Evropě. Proto tady osobně apeluji, aby se tato doporučení začlenilo eh, do těch doporučení pro jednotlivé země. Za druhé, digitální trh. Jednotný digitální trh je prioritou pro Evropskou komisi i pro Evropský parlament. A my můžeme vidět, že jsou tady určité nesrovnalosti mezi eh, světem online a světem offline. Asi se eh, nebudete Eh, divit, že budu hovořit o sazbě pro eh, e-books, pro knihy elektronické a eh, podobně. Mnoho členských států aplikují stejné věci na publikace online jako na publikace offline. To je jasné, že se to projevuje, když Eh, sledujeme eh, daň z přidané hodnoty. Eh, já mám jednoduchou otázku. Kdy myslíte, že se schválí eh, legislativní návrh od komise, včetně návrhu snížit sazbu na eh, elektronické publikace. Otázka porušení pravidel. Eh, tady by komise měla být velmi konstruktivní. Vzhledem k tomu, že členské státy se dosti zdráhají, ráda bych věděla, jakou máte strategii, jaké kroky navrhujete, aby bylo možné přesvědčit členské státy, aby pokročili dále s touto velmi důležitou věcí? Děkuji, pane komisaři. A teď otázka od zástupkyně, předsedkyně Ana Marie. Děkuji, Vicky, děkuji, pane komisaře. jste tady velmi vítána, já s vámi souhlasím, že práce, kterou děláte v oblasti eh, celnic, je velice eh, důležitá pro dobré fungování jednotného trhu i Schengenu. Jsem velmi ráda, že jste nyní v našem výboru a doufám, že přijdete častěji, protože opravdu eh, potřebujeme takovouto vazbu. Zmínil jste nezákonné obchodování eh, zbraní. To je rozhodně velice důležité téma právě nyní pro bezpečnost občanů v aktuální situaci. A já bych vás chtěla podpořit, abyste v této věci udělal více. My právě eh, máme na programu přeskum směrnice o držení zbraní. Jestliže zbraně budou dále se dostávat eh, Eh, do Evropy. To je právě ta věc, kterou je třeba začít. Ve svém vystoupení jste hovořil také o bezpečnosti potravin. To mám velmi eh, na srdci, například padělání eh, těchto, tohoto zboží. To je věc, která velmi trápí evropské občany a mě konkrétně v tomto výboru velmi leží na srdci. A třetí věc je otázka, o které hovořil Andreas Schwab v přeskumu směrnice o sankcích je velice důležité nevytvářet eh, byrokracii a další náklady. Hovoříte o modernizaci, nových technologiích, to je velice vítané. Je důležité mít eh, na paměti, že naše ekonomika spočívá na malých a středních podnicích a přeskum je třeba provádět eh, tak, že se bude také zvažovat administrativní zátěž, kterou by to pro ně představovalo. A další bod, který chci uvést, je otázka DPH pro eh, digitální ekonomiku. V obchodování po internetu máme velké problémy s se zdvojením eh, všeho, a to jak pro nakupujícího, tak pro prodávající, že se vlastně tady eh, platí DPH eh, odlišně v různých členských státech, to znamená v zemi prodejce, v zemi kupujícího. To je pak také otázka dalšího prodeje v mm, zemi spotřebitele. To je velká překážka pro rozvoj obchodování online přes hranice. A já zcela souhlasím s Detou. E, to je otázka, kterou velmi dobře znáte, otázka diskriminace e, z hlediska výše DPH, tedy sazby DPH, e, pro knihy online a knihy offline. Děkuji. Děkuji, Vicky. Pane komisaři, v mém volebním okrsku je v Perpignanu je, to je vlastně první platforma v Evropě pro obchod, eh, obchodování s ovocem a zeleninou, který hodně spolupracuje se zeměmi Severní Afriky, s Pirenejským poloostrovem. Je to také velice důležitá intermodální platforma, kde se provádí obchod eh, vlakem, kamiony, eh, loděmi. Ta platforma je velice zásadní a je soukromá, což není ve Francii velice časté, která poskytuje veřejné služby. Domnívám se a všichni se na tom shodneme, že celnice efektivní, harmonizované, že to je něco, co by mělo sloužit konkurenceschopné jednotné Evropě a dnes potřebujeme obě dvě tyto vlastnosti, to znamená jak konkurenceschopnou, tak sjednocenou Evropu. Když navštěvuji ten trh Saint-Charles, tak eh, vlastně vidím, že už tam zcela probíhá dematerializace, vlastně to eh, velký, co se týká velkého počtu dopravců a myslím si, že revoluce celnic vlastně e, spočívá v tom, že bychom měli e, přejít ke sboru, který bude pracovat ve, ve duchu biznesu v trvalém partnerství s hospodářskými subjekty. A moje otázka je tedy následující děláte ještě dost, anebo je, je možné dělat více k tomu, abychom zajistili výměnu informací oběma směry, to znamená, abychom pomohli podnikům od, pochopit všechno to, co se týká celnic, protože sami si vytvářejí svá prohlášení, tak musí dobře znát veškerá ustanovení a jak můžeme jít ještě dále a školit pracovníky celnic v celé Evropské unii, tak aby velmi dobře znali celý logistický řetězec a pracovali v naprostém partnerství s podniky. Myslím si, že jdeme dobrým směrem, ale jak jít ještě dále a ještě rychleji v této sjednocené a konkurenceschopné Evropě. Děkuji. Myslím, že bychom tedy měli schrnout tyto dotazy, ale ještě poslední otázka pana Nikola Danteho. Děkuji jenom stručně. Já chci poděkovat panu komisaři, že dnes eh, mezi nás dorazil. Možná toto je nejméně zajímavé téma v jeho portfoliu, ale jak sám řekl, je to důležitá infrastruktura pro Evropu a pro jednotný trh. Je to tedy jeden ze základních pilířů Evropské unie. Od roku 1968 je tento systém kontroly jeden z hlavních prvků celého systému, systému cel. Já jsem byl sám zpravodajem pro dohodu o usnadňování obchodu Vím, že jsou tady pravidla, pro které upravují celní otázky v rámci Mezinárodní obchodní organizace. Jinými slovy je velice důležité zohledňovat také možnosti, které se nabízejí evropským orgánům v případě harmonizace kontrol, v případě efektivity kontrol. Jde nám o to, abychom zabránili existenci míst, které umožňují lehké pronikání zboží, které může, může být buď to nežádoucí nebo nebezpečné. A zároveň musíme také zohledňovat otázku padělání zboží, což má opět negativní důsledky pro evropský výrobní sektor. Význam současného daňového a celního systému pro naše hospodářství je obrovské, je obrovský a dále je třeba říci, že to, co jste tedy říkali, je pro náš výbor velice důležité. Dobrá, takže nejprve bych, nechci se opravit, ale pouze upřesnit, že se nedomnívám, že tato část mého portfolia není zásadní, ona je zásadní. Samozřejmě není to asi ta nejaktuálnější nebo nejviditelnější, ale je to naprosto zásadní část mého portfolia. A jak jsem před chvílí říkal, význam celnic a respekt, který máme, to nejsou pouze nějaká prázdná slova a já samozřejmě vyhledávám příležitosti, kdy jezdím do terénu. Možná se podívám na to tržiště Sen Šar, protože je důležité sbírat tato svědectví. Druhá věc, obecná připomínka. Ptali jste se, a, nebo žádali jste, abychom postupovali rychle, ale byli přesní, cílení a zjednodušovali záležitosti skutečně chci říci, že já také lituji toho, že nemohu přijít častěji do tohoto výboru. Přál bych si s vámi pracovat ještě pravidelněji a samozřejmě naše má oddělení jsou vám k dispozici, abychom co nejvíce předvídali. Sam, ten jsou zde věci, které jsou důležité pro nás i pro vás a samozřejmě mé, mý pracovníci jsou vystaveni tlaku a snažíme se spolupracovat i s vámi tak, abychom postupovali rychle a samozřejmě jsem připraven přijít častěji sem do výboru, abychom řešili eh, tyto záležitosti. Otázka vyrovnaného nedisproporčního mechanismu, ano, samozřejmě, to je naše priorita. A ty dvě chyby, které navrhneme, aby se opravily, které se nám vloudily, ty jdou, ty mají tento cíl, ale potřebujeme k tomu, abychom je mohli opravit vaši pomoc. Požádali jsme tento výbor, abyste možná také zrychlili vaši práci, aby to bylo kratší než ty dva měsíce, které normálně splatí, protože to se týká eh, kontejneru a v určitých, eh, oka, v určitých eh, Eh, okamžicích, aby vlastně ty přechody přes hranice nemusely být předmětem eh, celního. Takže dočasná mise kole paletových kontejnerů a uznávání za, něk- za určitých okolností prostého přechodu hranic bez nutnosti celního prohlášení. Takže to jsou dvě technické chyby, které se nám tam vloudily a pokud bychom rychle je mohli odstranit, abychom zjednodušili tu práci, tak si myslím, že to bude dobré. Co se týká otázky sankcí, tak komise děkuje výboru IMKO za podporu, pokud se týká cílů a také za váš příspěvek který je velmi konstruktivní. A také počítám i nadále s vaší podporou na, a na pokračování dobré spolupráce. Komise se pozorně zabývá návrhem zprávy a jsem zcela připraven, stejně jako mý spolupracovníci, abychom vám vysvětlovali, vyjasňovali, diskutovali s vámi o některých bodech. Naším cílem je rychlé schválení toho stanoviska Evropského parlamentu, který také bude mít pozitivní dopad na zrychlení těch diskusí i v radě. Co se týká kolaborativní participativní ekonomiky, to je otázka, kterou položila Evelyn Gebhardt a nejen ona. To je naprosto zásadní nebo velmi důležitý bod. Naše daňové úvahy pouze začaly paní Běnkovská, kole, a kolega Katajnen organizují naši práci. Dnes odpoledne ostatně mají technickou schůzi a doufám, že před létem ještě budou podniknuty určité iniciativy. Jsou zde určité potíže, jednak se musíme přizpůsobovat té nové ekonomice, ale také vyhnout se liberalizaci naší společnosti. Měl jsem příležitost se setkat s předsedou Berem tak, aby ta nová ekonomika respektovala, dodržovala všeobecná pravidla, která jsou stanovena také pro ostatní odvětví. A to je, neříkám, že je to rozpor, ale je zde určité pnutí, o kterém musíme přemýšlet a zamyslet se nad tím, co chceme skutečně dělat. Pokud se týká bezpečnosti a terorismu, zde skutečně celnice hrají klíčovou roli v tomto mezinárodním kontextu. Jak víte, tak komise předložila radě ECOFIN strategii boje proti financování terorismu. V jejím rámci celnice hrají skutečně velmi zásadní roli zavádění strategie akčního plánu na řízení rizik, to probíhá. Interakce celnic s ostatními necelními orgány, ta je také velmi zásadní a od 2. února 2016 zde je připraveno několik iniciativ přímo spojeno s světem celnic, s nelegálním prodejem druhů zvířat, nelegálním eh, v souvislosti s nelegálním prodejem eh, kulturních statků a vše také boje financování, proti financování terorismu. Zde, role, zde celnice hrají, hrají také důležitou roli v oblasti kontroly bezpečnosti výrobků jsou to výkon, eh, efektivní a cílené kontroly u toho nejrizikovějšího zboží. Zde jste mi položili otázku kontroly na evropské úrovni. Dopadová studie ohledně bezpečnosti se zpracovává a měla by z ní vyplynout možnost posílit a kontrolovat, dohlížet nad těmi kontrolami, které jsou ze samotné své podstaty národní. Pokud se týká bezpečnosti potravin, Jde například o veterinární osvědčení, jejichž existenci tedy a vhodnost pro dané zboží celnice kontrolují. Abychom racionalizovali řešení těchto problémů, ta komise pracuje na pilotním projektu jednotného rozhraní, které by mělo být rozšířeno i na ostatní osvědčení. Potom se jsou další otázky týkající se daňových záležitostí. Ano, já právě navrhuji, komise tedy to navrhuje, eh, konkrétně ve směrnici End Tax Burdens, eh, ta eh, už nyní je zkoumána v radě ECOFIN. Jde o to, aby produkty byly zdaňovány tam, kde jsou vyráběny. To je celý balíček, který komise schválila Eh, vytvořila celou paletu nástrojů a eh, také eh, chceme tady vaši podporu, aby rada mohla rychle pokračovat dál. A teď ještě k DPH. My právě zítra budeme mít schůzi kolegia komisařů a budeme zkoumat přepracování celého systému DPH, což by mělo také zahrnovat eh, vše, co se děje i v digitálním trhu v rámci tedy strategie jednotného digitálního trhu. To je eh, systém, který je zatím velmi eh, složitý a také velmi nákladný pro podniky a přináší ztráty v příjmech pro členské státy. My tedy chceme předložit návrhy, eh, které budou eh, takzvaně business friendly. Eh, také jednotný kontaktní nádroch, který by zaváděl mechanismy pro přeshraniční Prahy, které by se zaměřovaly na malé a střední podniky a odstranit současné možnosti pro podniky, které nejsou v EU, aby eh, zdarma dodávali věci eh, do EU eh, e pro podniky EU prostřednictvím různých výjimek. A tady by právě byla možnost zvolit ten one-stop shop. To je tedy jeden z aspektů tohoto návrhu. A konečně, pokud jde o Eh, otázku pana Rošfora. Spolupráce mezi eh, pracovníky eh, celnic je velice důležitá, z tohoto hlediska tedy vzdělávání, odborná příprava je velmi důležitá. A komise už v roce 2014 vytvořila evropský rejstřík různých profesí v celních službách, kde se popisují kvalifikace, které jsou zapotřebí a je tam také navržený model eh, počátečního, tedy prvotního vzdělávání v této oblasti. A dále jsou také národní programy vzdělávání, které, se kterými se již začalo. Cílem je zlepšit standardní výkon celnic, navrhnout nástroje, které zlepší vědomosti celníku na celoevropské e, úrovni. A pak tady byla ještě jedna doplňující otázka, na kterou momentálně e, odpověď nemám, ale kterou můžu dále zkoumat, a to je to vzdělávání na druhé straně protože eh, samozřejmě je třeba zvažovat tento aspekt eh, poptávky. Děkuji. Můžete prosím ještě eh, snést pár minut pro některé další otázky. Máme tedy 10 minut k dispozici, tak to také vyžaduje, vyžadují pravidla pro překlad. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaře, já vám chci poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a také za to, že jasně eh, předkládáte své, mm, svůj výklad. Eh, pokud je o celní kodex, děkuji, co jste zveřejnil v tisku i co jste řekl tady a že podniky do budoucna nebudou moci um, realizovat zisky v zemi, kde neplatí daně. To vám děkuji za tuto informaci. A pokud jde o celní kodex, dovolte, abych eh, přednesl určitý příklad, což by mohlo být užitečné do budoucna vzhledem k tomu, že bude zapotřebí mnoho aktů v přenesené pravomoci, na kterých se bude pracovat. Eh, proběhlo mnoho jednání s vašimi útvary a já jsem rád, že proběhla eh, práce takto užitečně. Nakonec eh, text je celkem vyvážený a odpovídá celkovému cíli subjektů. Děkuji ještě jednou všem vašim útvarům. A teď dovolte, abych tady ještě něco upřesnil k metodě celého procesu ve skutečnosti věci fungovaly velmi dobře až do té doby, kdy se objevila konzultace mezi jednotlivými eh, složkami, která byla velice složitá. Mnohokrát to bylo odkládáno na pozdější dobu a nakonec text, eh, který pak vznikl z této konzultace uvnitř jednotlivých složek, eh, byl text s velkými změnami a vzhledem k termínům už nebylo možné ho prezentovat eh, jednotlivým subjektům. Do budoucna by bylo dobré takovýto problém odstranit, eh, pracovat eh, takovým způsobem, aby tady byl trošku větší časový prostor po těch konzultacích uvnitř jednotlivých složek. Prosím. Pane komisaři, děkuji, že jste dnes mezi námi a děkuji za velmi jasný příspěvek. Podobně jako Filip Žuvans bych chtěla také hovořit o těch eh, aktech v přenesené pravomoci, za které jsem zodpovídala eh, Tady eh, výměna s komisí je mnohem méně pravidelná, mnohem méně transparentní, než by bylo žádoucí. Dvě témata, kterých, eh, na které chci upozornit. Za prvé boj proti celním přestupkům, o tom jsme hovořili. Legitimita tohoto textu není spochybněná těžko. Můžeme vysvětlit, že eh, stejný přestupek, stejný přečin v některé zemi vede k uvěznění a v jiné zemi k úplně jinému trestu. My jsme právě v našem výboru hovořili o právním základě, který je tady zvolen a zejména proto, abychom reagovali na otázky subsidiority. Ještě článek 114 je tady možné doplnit k právnímu základu. Co si o to myslíte? A druhá věc, o které chci hovořit, to je kompatibilita se směrnicí o ochraně finančních zájmů EU. Tady ze strany komise je ta nějaký návrh eh, k tomu, jak zajistit tuto kompatibilitu. A další téma, o kterém chci hovořit, se netýká přímo eh, vašeho portfolia, ale bylo by možné nás informovat o tom, jak se vyvíjí Eh, diskuse uvnitř komise o eh, produktech s eh, určení původu. Tady to, o to žádají zejména malé podniky, malé a střední podniky, žádají o to spotřebitelé, členské státy jsou tady zajedno, proběhla velice důležitá konzultace v této věci, která se velice vyslovila pro. Je to tady konsensus, který je také ve strategii pro vnitřní trh, zveřejněno již před půl rokem. Tato iniciativa legislativy není vůbec eh, není zmiňována komisí. V čem je věc zablokována? Přijď to přece věc zcela konsensuální. Bylo by možné o tom něco říct zítra. Budu hovořit eh, o, z výrobci eh, v řemeslných a malovýrobních podnicích, takže by to bylo velice zajímavé, kdyby k tomu něco mohl, mohla vědět. Maria. Mulțumesc, Vicky. Anne Marie, ano, děkuji, Vicky. Pane komisaři, Musím říci, že mm, vy jste vlastně sám řekl, že to není hlavní oblast eh, vaší činnosti a tím se trochu omezil moje původní nadšení. Následně jste vysvětlil, že celní unie je velice důležitá, protože bez ní nemůžeme hovořit o vnitřním trhu. Ale já vám musím říci, že v praxi se situace trochu liší od toho, jak to prezentujete vy. Je tady 130 tisíc stelníků A jejich situace se mm, často různí. Jak chcete zajistit, aby tito lidé mm, nejednali na základě svého vlastního rozhodnutí, eh, aby neměli jiný přístup k nadnárodním firmám, aby nejednali pak jinak eh, s malými a středními podniky. Vy jste říkal, že informační systémy už jsou připravené, že vlastně už byly připravené v loňském roce, ale tak se chci zeptat, když byl eh, vyvinut ten systém, brali jste v potaz akt o eh, malých podnicích, Provedl se vůbec test dopadu na malé a střední podniky v tomto případě? A poslední otázka. Pokud ve vašem celním akčním plánu zohledňujete sociální ekonomiku, a my jsme tady o tomto tématu s chodou okolností dnes mluvili, Máte tam vůbec toto téma zapracováno? Zohledňujete ho, pokud jde o náklady, které takto vzniknou pro malé a střední podniky? Já vám totiž chci říct, že v praxi je stále celá řada problémů, které se týkají zboží pocházejícího eh, z třetích zemí a tam narážíme na problémy s dumpingovými cenami, s padělaným zbožím. A znovu zdůraznuju, že jsou to tedy eh, problémy se zbožím z třetích zemích. Děkuji, pane komisaři. Jak vidíte, tak je tady celá řada věcí, o které mají naše poslanci zájem. Já ještě doplním tři krátké otázky za sebe. Vzpomínám si, eh, že při vašem slyšení vlastně došlo pouze na jedinou otázku za nás eh, a vy jste eh, tehdy na to reagoval, že nás podpoříte. Šlo o otázku DPH, o digitální zboží kde ve zprávě Gebhar Kalas eh, říkáme, že je potřeba dát pro mikropodniky a přeshraniční transakce určitou limitní prahovou hodnotu. Kdy to bude k dispozici? Eh, vy jste naznačil, že zítra to bude projednávat kolegium komisařů. Můžete mi to ještě jednou explicitně potvrdit, protože mm, moje frakce má o to veliký zájem, stejně jako naše podnikatele. Také jste hovořil o ekonomice sdílení. To je druhá otázka. A tady je třeba poznamenat, že řada mm, ekonomických eh, činností eh, této ekonomice je eh, založena na transakcích online, na karetních transakcích a v naší zprávě voláme po sdílení osvědčených postupů a já bych chtěla mm, si ověřit, že i vy chcete touto cestou jít že nechcete vytvářet nové daňové režimy, o které my nemáme zájem. A třetí moje otázka se týká směrnice o porušování předpisů a sankcích. My jsme na tom hodně v parlamentu pracovali, protože existuje obava, že příliš rigidně nastavený režim nebude řešit e, současné problémy. Zároveň víme, že návrh je zablokován v radě. Pokud se nám nepodaří dosáhnout pokroku, Vezme se, vezmete si ten návrh zpátky na komisi a přepracujete nebo vypracujete úplně nový návrh, a který bude problém skutečně řešit. Ten současný přístup je velice rigidní a zdá se, že právě proto došlo k zablokování v radě. Merci. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Nejprve děkuji Filipu Živenovi za efektivnost, za jeho zkušenost, která potvrzena těmi politickými osami komise. Ano, efektivní zdanění. Zisky skutečně musí být zdaňovány tam, kde se vytvářejí a podniky musí platit daně tam, kde vytvářejí zisky. Čili nesmíme mít tady ten systém dvojího nezdaňování, kde podnik neplatí daň tam, kde vytváří zisk a v podstatě ani tam, kde ho nevytváří, protože právní systém to umožňuje. Takže vy jste skutečně zdůraznil to, že text, který navrhujeme, je dlouhý, dosti technický. Ono pracovat rychle není vždy snadné a není to vždy ani ne, To s tím souhlasím a zaznamenal jsem veškeré připomínky, které zde zazněli k tomu. Uh, tak abychom tu metodu ještě propracovali, aby naše práce samozřejmě postupovala co nejrychleji, ale také, aby dialog s parlamentem byl co možno nejefektivnější a nejtransparentnější. To je samozřejmě podmínka naší vzájemné efektivnosti. Pokud jde o článku z článek 114 a jeho právní hodnotu, řekl bych ano, Virginie Rozier bych odpověděl, pokud jde o finanční zájmy, to není moje portfolio tedy, jak zde už zaznělo, ale my jsme kol, pracujeme v kolegiu komisařů. Ta iniciativa pokrývá pouze sankce za zdroje pocházející z Evropské unie. Samozřejmě to pole působnosti je širší, ale není to kompatibilní s tím, co eh, předkládá eh, Evropský parlament. Co se týká eh, z toho značení původu, nezemědělských původů, Komise nedávno předložila strategii pro i jednotný trh, která bude pracovat na základě veřejných konzultací, na e, názvech zemědě- označení původu, nezemědělských původů. Zatím hodnotíme náklady jednotlivých alternativ a podle toho rozhodneme o dalších konkrétních krocích. Samozřejmě výbor o tom bude informovat, informován. Nemám dojem, že mám 30 tisíc zaměstnanců nebo úředníků ke své dispozici, možná komise, ano, ale DG Taxud, tam je nás několik set, ale samozřejmě, ano, já jsem to pochopil, ale je velmi mnoho cel, zaměstnanců celnic v Evropě, jejichž práci respektujeme, samozřejmě je jich daleko více než 30 tisíc, kteří musí zajišťovat koordinaci a pokud toto jste měla na mysli, tak s tím souhlasím. Jsou zde přechodná opatření pro eh, provádění celního kodexu. Budeme využívat veškeré naše zdroje pro síť hospodářských subjektů a museli jsme zavést eh, určité přechodné opatření, abychom zajistili provedení a realizaci toho našeho přání, aby ta koordinace byla efektivní a aby to provádění bylo efektivní. Co se týká Eh, Takže co se týče mikropodniků, tak eh, o této iniciativě již bylo rozhodnuto a návrh ehm, schválen v, procin, v prosinci. Zítra budeme diskutovat v rámci první orientační diskuzi celkově o DPH. Takže budeme probírat toto téma a uvidíme, zda se nám podaří nastavit nějaký definitivní režim u DPH budeme muset pak s dalšími iniciativami ještě v letošním roce pokračovat. Je jasné, že ta diskuze nebude jednoduchá, nejenom na komisi, ale nechci předjímat zítřejší diskuzi, ale určitě potom na radě ECOFIN, protože eh, všechny ty alternativy jsou v tuto chvíli otevřené. Co se týče ekonomiky sdílení, tak zde s vámi souhlasím, že je potřeba stavět na analýze osvědčených postupů. A třetí věc, eh, vy jste hovořila o porušování předpisů a sankcích, tak eh, já jsem se jako komisař naučil, abych byl takový obezřetný a připraven na změnu ve vývoji. Takže nikdy nemám pouze jeden jediný plán a komise v tuto chvíli mm, obhajuje svůj návrh a chce se počkat na to, jak to dopadne na radě. Možná se tam změní nálada, ale pochopitelně jsme připraveni na veškeré následky, které rozhodnutí nebo naopak nerozhodnutí ze strany rady může mít. A pokud jde o tu prahovou hodnotu, to budete řešit zítra? Ne, ten u mikropodniků už schválen byl a zítra proběhne orientační rozprava celkově o DPH. Budeme se chtít nastavit eh, definitivní režim pro DPH. Já doufám, že to uzavřeme v rámci roku 2016. Paní předsedkyně, ještě jednou tedy se zeptám, když vy jste navrhovali Prahu hodnotu pro DPH a to už je hotovo, co se udělá teď? Protože mně se zdá, že vlastně se o tom vůbec nediskutovalo s členskými státy. My jsme se rozhodli v prosinci, že to navrhneme a předložíme. A teď se to tedy dostane na diskuzi s členskými státy a vy eh, se snažíte na to vyvíjet tlak. Ano, výborně, tak to děkuji.